colleagues. Koleg, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. <clears throat> Vítám vás jakožto Welcome. Jakožto předsedkyně výboru bych zde chtěla přivítat kandidáta na komisaře pana Thierry Bretona, také bych chtěla přivítat pana Krasnodebského místo předsedu výboru, <clears throat> který bude spolu předsedat tomuto společnému slyšení našich dvou výborů a samozřejmě členové výboru IMCO a ITRE. Zde všechny vítám, kteří tedy se budou společně účastnit tohoto slyšení. Takže prosím, zaujměte místa. Let us start this meeting. Thank you for that. Takže prosím zaujměte místa, abychom mohli zahájit naše slyšení. Také zde vítám zástupce výboru Jury a Kult. Domnívám se, že jsem zde viděl oba předsedy, takže děkuji, že jste zde s námi. Tyto výbory budou při, jsou připojené k tomuto slyšení a potom také zástupce eh, výboru TRAN a SEDE z podvýboru. Tak já udělám. Um, by reminding you that in... Na začátku vám chtěla říci, že toto slyšení má umožnit členům obou těchto výborů, aby mohli odpovědět dvě otázky. Za prvé, Zda navrhovaný komisař má dostatečnou kvalifikaci na to, aby se mohl stát jedním z kolegy a komisařů, a za druhé, zda má kvalifikaci na to, aby mohl splnit konkrétní úkoly, které mu jsou přiřazeny. Jak víte, tak výbor IMCO je zodpovědný za fungování jednotného trhu a také odpovídá za opatření, která se mají věnovat eh, identifikaci a odstraňování různých překážek. Eh, také se věnují jednotnému digitálnímu trhu a ochraně spotřebitelských zájmů, prosazování jejich zájmů a také příslušné legislativy, která se týká třeba prosazování práv jednotného trhu a spotřebitelských práv. Také víte, že náš výbor se velice těší na toto slyšení, abychom rovněž eh, pochopili, i, nebo abychom tedy si vyslechli, jaký vztah má navrhovaný komisař k těmto oblastem a jakým, jak se chce věnovat různým výzvám v těchto oblastech, jaká opatření navrhuje pro své funkční období. Jednotný trh pro Eh, výrobky a služby je samozřejmě klíčovou hnací silou pro evropskou ekonomiku a je také zásadní pro živobytí firem i pro život spotřebitelů. A je to také jeden z klíčových evropských projektů sám o sobě. Měli bychom si rovněž připomenout různé úspěchy jednotného trhu a také skutečnost, že je důležité, aby, nebo jednotný trh může dobře fungovat, pokud zde budou pravidla, která budou rovně uplatňována v celé Evropské unii. A je také důležité, aby ta pravidla byla uplatňována včasně, aby byl plně využit potenciál jednotného trhu. Také je samozřejmě důležité pokračovat v budování jednotného trhu, prohlubovat ho, posilovat ho, odstraňovat všechny možné překážky, které stojí eh, v čele, eh, v cest, na cestě výrobku a služeb. Také je důležité rozdělit umělé rozdělování mezi eh, těmi tradičními trhy a novými digitálními trhy. V poslední době se právě rozvoj digitální sféry stává hnací silou i eh, ekonomiky a také se promítá i do oblasti výrobku a služeb. Je zde také eh, celá, celé, celé odvětví služeb a i to je také důležité pro prosperitu konkurenceschopnost Evropy a také i pro eh, dobrý život spotřebitelů, kteří mohou také nakupovat na globalizovaných trhech. Je to také důležité eh, uplatňovat nebo zásadně také prosazovat už stávající pravidla. Důležité je také zaručit, aby naše legislativa odpovídala digitální sféře. Musíme reagovat na výzvy technického vývoje. Máme zde takzvaný digitální přechod. Zároveň musíme zaručit to, že spotřebitelé budou mít důvěru a že zde, bude, že zde budou rovné podmínky pro podniky. Dovolte mi vyjádřit naději, že navrhovaný komisař chápe, jaké má IMKO zájem ohledně budoucího rozvoje vnitřního trhu, jednotného trhu a že bude také na tom spolupracovat na zajištění dobrého fungování a dalšího prohloubení vnitřního trhu, který bude odpovídat moderní ekonomice a přinese dobré výsledky jak podnikům, tak spotřebitelům. A já teď velice ráda ještě předám slovo panu Krasnodemskému, který je zde za výbor ITRE. Děkuji, velice děkuji za slovo, paní Deseter. Já bych rád přivítal poslance z obou výborů, které se účastní dnešního slyšení a také samozřejmě velice e, s potěšením vítám pana navrhovaného komisaře, pana Thierryho Bretona. Jako vždy naše slyšení je e, vysíláno přes webstream, e, takže mohu přivítat i všechny ty, kteří nás poslouchají přes webstream nebo sledují přes webstream. Chci říct, že tedy zde zastupujeme výbor ITRE, máme, na, e, máme zde e, průmysl, vesmír, informační společnost, telekomunikace, telekomunikační sítě a tak dále. Toto slyšení je pro ITRE velice důležité, vzhledem k tomu, že portfolio vnitřního trhu obsahuje také e, digitální průmysl, malé a střední podniky, také tam spadá i obraný průmysl a také vesmír. Všechny tyto oblasti budou důležité pro další vývoj Evropské unie. A teď mi ještě dovolte vysvětlit, jak bude probíhat dnešní odpolední slyšení. Máme zde tedy eh, postup, který spočívá v tom, že Evropský parlament má ohodnotit navrhovaného komisaře na základě jeho obecných eh, kompetencí, osobní nezávislosti a také eh, kvalifikace, také posoudí znalosti, Eh, jaké má mm, ohledně toho budoucího portfolia a komunikační schopnosti a dovednosti. Nejprve ještě před tímto slyšením měl pan navrhovaný komisař možnost odpovědět na připravené otázky. Odpovědi pana kandidáta byly eh, již eh, zveřejněny a výbory nevznesly žádnou námitku k tomu, aby se toto slyšení konalo. Ještě vám vysvětlím, jak bude tato diskuse strukturována. Nejprve pan Thierry Breton bude mít možnost vystoupit na úvod maximálně 10 minut, budeme přísně dodržovat řečnickou dobu a ještě získá také nakonec 5 minut na to, aby mohl provést, pronést závěrečnou řeč. Po úvodním proslovu bude prostor na 25 dotazů ze strany poslanců a že to bude tak, že tam bude pět minut na jednu otázku, respektive jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď pana kandidáta a pak tam ještě může být doplňující otázka, ale ta doplňující otázka by neměla být delší než minuta a půl a ta následná odpověď by neměla být delší než jedna minuta, takže ten celkový slot je pět minut. Ta doplňující otázka musí být položena stejným poslancem a měla by se vztahovat k té první otázce po, eh, bude tam tedy první, první kolo sedmi otázek, to budou zástupci frakcí, dalších 18 otázek bude eh, na základě distribuce mezi jednotlivými frakcemi a budou tam také možnost mít eh, pozložit dotaz i nezařazení poslanci. Co se týče Tlumočení máme 23 jazyků, můžete tedy hovořit svou mateřštinu, ale prosím berte v úvahu, že projevy jsou tlumočené, takže neho, mm, nehovořte prosím příliš rychle, aby mm, projevy byly tlumočitelné. Teď už mi dovolte předat slovo panu komisaři pro jeho úvodní projev a poprosím ho, aby se omezil maximálně na 10 minut. Děkuji. Děkuji, pane předsedo a vážení mé poslankyně a poslanci. Jsem velmi poctěn, že mohu se účastnit dnes tohoto slyšení před vašimi výbory. Rád bych vyjádřil svou hlubokou úctu k práci Evropského parlamentu a bych, chtěl bych vzdát hold vám všem za to, co děláte ve vaší každodenní práci ve službách Evropě a jejím občanům. Nejprve, pokud mi dovolíte, bych rád představil sám sebe, protože vím, že je to díky nebo pro vaším prostřednictvím eh, doufám, že získám legitimitu k výkonu své práce jakožto komisaře. Dovolte mi začít jednou věcí, na kterou jsem obzvláště hrdý. A to je ta skutečnost, že jsem šťastný dědeček dvou vnoučat, Luise a Avi, kteří jsou Němci a žijí v Berlíně. Někdy se říká, že jsem měl několik životů. Samozřejmě já, stejně jako my všichni, mám jenom jeden život. A chtěl bych vám dnes říci jen to, jaké jsou mé hlavní principy, můj hlavní princip, na kterém se můj život zakládá, to je vášeň. La Passion francouzsky. Vášeň k vědě a technologii nejprve která vždy byla základem mých úvah a jak jsem se snažil předvídat, snažit se pochopit naše prostředí, náš měnící se svět, náš sociální prostor, vášeň k mládí předávat, komunikovat, učit, také potom vášeň pro ekonomiku, pro podnik, pro eh, podnikatelský duch, potom eh, vášeň pro veřejnou věc, pro to, abychom sloužili, abychom přispívali tam, odkud pocházíme, tedy všem těm, kteří pracují pro veřejné blaho. Vášeň pro naši Evropu, pro její historii, její rozmanitost, její hodnoty. Jsem složený z těchto vášní a dnes, pokud s tím budete souhlasit, tak bych se rád vložil se, s veškerou mou energií po vašem boku do služby vize a ambice pro náš kontinent, eh, pro svět, který eh, vlastně přechází velkými novými zvraty. Tyto předsedkyně von der Leyen eh, popsala tyto změny. Jsou to klimatické výzvy, digitální transformace, ale také nová geopolitická napětí, bezprecedentní v tomto století to vlastně působí, že tato situace je nová pro naše pro nás, pro všechny naše evropské spoluobčany a to je to, že se současně nakumulovaly tyto výzvy ve stejný okamžik na našem kontinentě. Dámy a pánové poslanci, hovořil jsem o své vášni a o své zaangažovanosti pro práci pro Evropu. Vždy jsem byl přesvědčeným Evropanem v každé etapě mého života, ať už jsem byl za mladý zakladatel podniku, ať už jsem vedl velké podniky, ať už jsem byl ministr, profesorem eh, hospodářské zprávy nebo specialistou v oboru informačních technologií. Pokud mi dáte vaši důvěru, tak ten, ta práce, kterou budu vykonávat, vlastně je zcela součástí této mé zaangažovanosti. Budu upřímný. Je naléhavě nutné připravit zítřejší růst tím, že dnes budeme investovat do budoucích kritických technologií. Mám na mysli 5G, ale také se musíme připravovat na 6G, umělou inteligenci, cloud a také post-cloud, také na edge computing, na internet věcí, na kybernetickou bezpečnost a samozřejmě na blockchainy a také na, to vám nepřekvapí, na kvantové technologie. To jsou právě tyto technologie, všechny tyto technologie, které musíme dokonale ovládat a které nám umožní, abychom byli vyslyšeni jakožto velká světová velmoc. Všechny cíle tohoto portfolia, jeho raison d'être, jeho společný jmenovatel je uvědomění si cílů zítřejšího růstu, zejména to, co bych nazval informační prostor. To znamená prostor digitálních údajů, který, které překračují, procházejí všemi dimenzemi vnitřního trhu. Tyto cíle se konají volnému, volného oběhu zboží, průmysl 4.0, všech služeb, kulturního odvětví, všech eh, obsahů, eh, také oblasti od, o, obrany a rizik elektronické války. My musíme regulovat, organizovat, strukturovat sociální, technologickou, indu, průmyslovou, kulturní činnost v tomto prostoru tomto prostoru, který je dnes skutečně prostorem informačním tak, aby vši, stále byl zajištěn volný, prost, volný přístup a spravedlivé rozdělování tak jak už to proběhlo v minulých stoletích u těch tří ostatních eh, prostorů, to je ten pozemní, námořní a vzdušný. Takže teď je to ten čtvrtý prostor, který je nad těmi třemi prvními eh, inkluzivním způsobem, ten informační prostor, pro který potřebujeme rovné podmínky, stejně tak jako u těch tří ostatních. V tomto rámci moje cíle v rámci tohoto portfolio vnitřního trhu tak bych řekl, že je to takový třídobý motor. Je to, je to ochraňovat, transformovat a plánovat, protože ta prav, tak, aby pravidla, umožň, které mají, umožňovaly, aby si miliony spotřebitelů mohly kupovat bezpečné produkty. Tato, to se týká také evropských podniků, aby mohli volně poskytovat své služby ve všech členských státech, aby se uznávala profesní kvalifikace lidí z jednotlivých členských států. Samozřejmě musíme dobře uplatňovat práva vnitřního trhu, což je krásný faktor zbližování samozřejmě pro všechny země Unie. Musím říkám, říkám opravdu všechny a zde musíme být opravdu nesmlouvaví, co se týká ochrany pracovních podmínek pracujících. Také by nás měl vnitřní trh chránit proti ne- nekalé vnější konkurenci. Musíme bez naivity využívat pák pro to, abychom, abychom nastolili spravedlivější obchod všude ve světě. Samozřejmě ve spolupráci s Filem Hoganem. Mojí rolí bude chránit také malé a střední podniky, startupy, aby se zajišťovala spravedlivá hospodářská konkurence s těmi obry, obrovskými podniky a aby to vytvořilo pro všechny stejný sokl sociálních práv. Transformovat, měnit nebo přizpůsobovat musíme vlastně doprovázet tyto ambiciózní promyslové politiky také průběžnými změnami, abychom byli uspůsobeni na tuto dobu a abychom byli konkurenceschopní. Mám na mysli eh, hodnotový řetězec a trvale musíme mít na paměti naši sociální odpovědnost při tomto rozvoji, kterou musíme nést společně tak, aby z těchto změn těžili všichni všude v Evropě. V této roli doprovázení nebo pomoci moje priorita je jasná. Nikoho nenechat na okraji cesty, na nikoho nezapomenout. Musíme masivně investovat do lidského kapitálu, zejména prostřednictvím vzdělávání, školení ve spolupráci s Valdisem Dobrovskisem a Nikolasem Šmitem. To bude pro mě každodenní práce, protože to všechno povede k důležité změně eh, pro mnoho našich občanů. Já chápu určité obavy z technologií a z jejich dopadu je o to, abychom anticipovali a napomáhali této tranzici, což je také příležitost, tak abychom pomohli všem těm, kteří se musí kvalifikovat nebo rekvalifikovat pro nová pracovní místa. A pro mě to je třetí výzva, kterou bych nazval sociální výzva v rámci mého portfolia tam to je vedle těch dvou prvních ekologická a digitální výzva. Chtěl bych uvést v této souvislosti, že musíme odhodlaně podporovat nové strategie růstu pro Evropu. Vnitřní trh musí mít příznivá pravidla pro všechny podniky, říkám všechny podniky, malé, střední i velké. Musíme zajistit, že nová pravidla pro hospodářskou soutěž budou kompatibilní s moderním hospodářstvím a budou přispívat k rozvoji silné evropské ekonomiky v Evropě i ve světě, tak jak ostatně připomněla zvolená předsedkyně komise. Zavážu se tedy v rámci kolegia ve spolupráci s Margaret Vestager, že budeme přispívat k zavádění evropské promyslové politiky, která už obsahuje tyto nové výzvy. A zejména se musím, si musíme klást otázku bez jakéhokoliv tabu, co vlastně digitální oblast a vývoj vztahů světových mocností přinese pro všechny evropské politiky. Musíme vytvářet strategie, strategie řetězců, hodnotových řetězců ve všech odvětvích, ať už jde o průmysl, o služby. A ve službách samozřejmě vše, co se týká kultury, cestovního ruchu, budeme muset také napomáhat transformaci všech ekosystémů, které čelí rozvoji masového turismu a rozvoji nových platform, tak abychom Evropu udrželi první světovou destinací z oblasti cestovního ruchu. Samozřejmě mám na mysli malé a střední podniky, skutečné plíce naší ekonomiky a startupy samozřejmě. Musíme jim pomáhat přizpůsobovat se a zjednodušovat jim život všemi prostředky, tak, aby například se jim usnadňoval přístup k financování, k veřejným zakázkám, aby se pomáhalo chránit jejich eh, znalosti Chránit, transformovat a plánovat. Plánovat do budoucnosti. To je moje třetí osa. Musíme mít takový sokl, který umožní Evropě posílit svoji technologickou, průmyslovou a kulturní svrchovanost. Musíme projektovat, mít výhledy do budoucna, jaký, jaký, jaký budeme my, jaký bude náš eh, kontinent v budoucnosti, jaký, jaké budou mít dopady naše politiky, vid, obsahy Audiovizuální obsahy samozřejmě mají nep- bezprecedentní eh, dopad na činnosti ve světě. Budu dávat velký velkou pozornost věnovat eh, také eh, kulturním obsahům, tak které se nemohou být pojednávány Eh, zvlášť musíme mít jasný akční plán, budu spolupracovat s paní Gabriel na tom, protože dimenze kultury, kulturní obsahy podle mého názoru má stejný význam jako náš ekonomický rozvoj. Já jsem přesvědčen, že na nadrámec eh, odstraňování bariér je potřeba také hovořit o výzvách technologické Evropy s jejími strategickými dopady. Musíme myslet na budoucí eh, technologie, na digitální, na vozidla bez řidičů, elektrobaterie. Toto vše bude, bude, budou to prostě, je zde Digital Services Act, který nám pomůže řídit tento eh, digitální trh. To jsou naše evropská pravidla, která jsou nám vlastní a které se mohou stát hlavními hnacími osami. Také předložíme ve spolupráci s paní Verstager Evropský rámec pro umělou inteligenci. Chceme doprovázet eh, vše, všechno toto dění a eh, mít na mysli také cíle a výzvy v oblasti eh, obrany. Musíme dále investovat do Systému jako je Koperník nebo eh, Galileo. Na tom budu také pracovat. Také bychom chtěli ve spolupráci s paní Gabriel eh, zrychlovat rozvoj, to, co se nazývá European Innovation Council abychom, aby vlastně všechny tyto plány, všechna tato naše úsilí eh, byla dovršena a samozřejmě oblast bezpečnosti je naprosto zásadní tak abychom eh, využívali, eh, aby eh, z toho mohli těžit všechny malé a střední podniky. Bezpečnostní dimenze, ta je samozřejmě hlavní k tomu, aby ten náš informační prostor se nezničil. To je téma, které mě obzvláště leží na srdci a budu pracovat ve všech složkách svého portfolia. Týká se v podstatě všech činností vnitřního trhu a je to tedy jasně zrující. Předsed, zvolená předsedkyně hovořila o mobilizaci každého v boji proti klimatickým změnám. V rámci svých funkcí budu spolupracovat se všemi komisaři, abychom vytvořili z Evropy první uhlíkově neutrální kontinent do roku 2050. Dnes se zde hovoří o Green Deal, který bude mít na starosti pan Franz Timmermans, strategie pro oběhové hospodářství, přesměrování směrem k veřejným zeleným politikám. Toto všechno jsou důležité úkoly školy. Tyto priority jsou obzvláště důležité. Já budu pracovat v těsné spolupráci se všemi. Věřte mi, že vždy trvale vám budu naslouchat a abychom spolu eh, vytvářeli tuto společnou Evropu, z které budou těžit všechny a všechny zúčastněné subjekty. Eh, nevládní organizace, spotřebitelé, odborové svazy, všichni mají své slovo, eh, co říci k tomuto. Vážené dámy a pánové poslanci, když se říká, že člověk má více, v život, více životu a dnes se zde mohu představit, chci říci, že Eh, střed zájmů a etika to je téma, které mi ozláště leží na srdci. Je pouze jedno řešení, být radikální, říkám radikální, mít vždy v hlavě pouze a výhradně veřejné zájmy, obecné veřejné zájmy. Já už dnes nemám žádné eh, podíly eh, na majetku v jakémkoliv podniku. To také jsem rezignoval na všechny své funkce, všechny, než jsem se představil vás takže mohu případně jednoho dne potenciálně možná tyto podniky do budoucnosti řídit. Toto jsou zde, od, anticipují otázky Evropské komise a to jsou právě články 2, 6 a 4 eh, kodexu chování komisařů. bodu spolupráce jsou prostě pravidla, která musí všichni komisaři eh, respektovat a já je budu skrupulózně a v transparentně zvětšovat. Já a pokud by došlo k nějakému střetu zájmu, tak vlastně se nebudu podílet na těchto rozhodováních. To je striktní výklad kodexu kodexu chování a já budu stejně eh, nezávisle a transparentně spolupracovat v této oblasti, jako když jsem byl ministrem hospodářství ve Francii. Říkám to nahlas že jediná věc, která mě bude zajímat, pokud budu zvolen do funkce, je všeobecný veřejný evropský zájem. Děkuji. Uh, thank you. Thank you. Děkuji vám mnohokrát. A nyní zástupci politických skupin. Na první kolečko začíná EPP a pan François Xavier Delamy. Prosím, máte slovo. Pane dezignovaný komisaři, čeká vás rozhodující úkol pro naši budoucnost. Už velmi dlouho Evropská unie se nevyrovnala výzvám globalizace. Vytvářeli jsme strategie, normy a občas jsme nepodporovali průmysl, ale navíc ho oslabili. Některé naše sektory následně konkurují těm, kteří nerespektují stejná pravidla jako Evropa a často ale navíc je podporují jejich státy. Takže jsme prohráli v průmyslové bitvě. Eh, prohráli jsme v bitvě know-how. Musíme tady přestat být naivní. Evropa může vyvážit rovnováhu globalizace. Je to ekologická, geopolitická i ekonomická věc. Jak si představujete budoucnost? Jaké priority přijmete pro to, abychom vehnali trochu více vzduchu do naší ekonomiky a do malých a středních podniků? Některé oblasti jsou pro nás strategicky důležité a přitom v jejich oblasti panuje veliká nerovnováha. Merci. Merci. Děkuji vám, pane poslanče, byla mi za vaši otázku. Ta otázka se trefila opravdu do středobodu politiky mého portfeje. A ano, já jsem také říkal ve svém projevu, že nemůžeme být naivní, že se teď rozhoduje o všem. Budu tedy pracovat na třech velkých prioritách. Za prvé modernizace jednotného trhu. Potřebujeme kritickou masu, potřebujeme pochopitelně snižovat hranice, ale za předpokladu dodržování podmínek. Mám pocit, že v tomto portfeji je zásadní udělat to, aby všechny sektory naší ekonomiky, tedy služby, průmysl, to je 90% z toho jsou malé a střední podniky, kromě toho, když říkám průmysl, tak také máme kulturní průmysl a turistiku a všeho toho se týká IT. Jinými slovy, tedy musíme pomáhat všem odvětvím, aby se transformovaly. Máte ale pravdu, že také potřebujeme velké společnosti, které se budou schopny vyrovnat silou těm ostatním velkým globálním, aby prostě byly na stejné, na stejné úrovni. A proto je potřeba podporovat naše průmyslové strategie v celém řetězci a je potřeba do klíčových technologií investovat. Já vím, že ještě budeme mluvit o umělé inteligenci, že budeme hovořit o průmyslovém duševním vlastnictví, ale také o kybernetické bezpečnosti. To je totiž téma, které se stane velkou výzvou. Takže celá moje portfej, mám pocit, dokonale odpovídá potřebám těch výzev, které já musím řešit, nebo budu muset řešit, pokud mě dáte možnost. Prosím, máte doplňující otázku. Děkuji, pane designovaný komisáři. Já bych si chtěl vrátit k tomu, co jste říkal. Mezi sektory, které jste citoval, eh, v podstatě všechny jsou předpokladem naší hospodářské budoucnosti, ale také autonomie, politické autonomie. Třeba u bezpečnosti jde také o obraný průmysl. Například Evropský obraný fond. Možná víte, že Evropský parlament chtěl vytvořit nástroj pro kolektivní investice v této oblasti. Jak se vy k tomuto stavíte? Myslíte si, že Evropská unie může dosáhnout autonomie v průmyslu? A teď, co se týče IT a kybernetické bezpečnosti, jaké opatření budete prioritně používat k tomu, abychom dohnali ty ostatní, protože nám ujel vlak. Jak tedy zajistíme údaje evropských občanů a států? Nejde tady jenom o životoschopnost našich ekonomik, ale také o naši svobodu a o budoucnost naší demokracie. To je tedy pořádně široká doplňující otázka. Já mám minutu na odpověď, takže, se budu muset, takže to budu muset trochu zúžit asi. Já si myslím, že jsme neprohráli žádnou bitvu zatím. Že existuje spousta technologií, kde dneska vedeme. Co se týče zelených ekologií, tak Evropa je a chci, aby zůstala jedničkou. Já jsem o tom přesvědčen. Na druhou stranu Nemůžeme usnout na Vavřínech, na některých technologiích stále závisíme. Vy jste hovořil o Evropském fondu pro obranu. Evropský parlament tady v tomto odvedl velký kus práce a děkuji mnohokrát také zpravodaji za jeho práci. To si myslím, že byla velice důležitá věc. Dostaneme tady dostatečné prostředky, já se k tomu bude neustále vracet, abychom tady vytvořili, vytvářeli duální technologie. Určitě se k tomu ještě budu mít šance tady vrátit. Děkuji. Já vám také děkuji. Nyní má slovo Dan Nika za SAD. Prosím, máte slovo. Dobrý den, pane designovaný komisaři. Ve svých písemných odpovědích jste zmínil, že chcete zajistit, aby Evropská unie podporovala průmyslovou základnu a umožnila tak přechod k ekologické ekonomice. A že bude vytvořena opravdu záruka pro občany a regiony, na které takováto transformace k ekologické ekonomice bude mít dopad. V regionech, na které ten, tato transformace má největší dopad, myslím tedy na energie, které v tuto chvíli jsou energeticky nejvíce náročné, navrhnete jaká opatření, abyste, zjistili, že, abyste zajistili, že se naše průmysly nebudou převádět do třetích zemí. Jak se postaráte o spravedlivou transformaci? Jak budeme nacházet mechanismy, které zajistí konkurenceschopnost evropského průmyslu? Evropského průmysl průmyslu, který by měl být chráněn stejně tak jako ostatní a zároveň přitom budeme chránit i životní úroveň našich občanů. Děkuji mnohokrát, pane Niko, za vaši velmi dobrou a zásadní otázku. Já jsem už hovořil o transformaci. Odkazoval jsem k průmyslové transformaci. Je pravda, že v Evropě existují regiony, které jsou možná zranitelnější u tohoto přechodu především průmyslové transformace směrem od eh, těžkého průmyslu. Možná si vzpomínáte nedávnou záležitost v Itálii, ale netýká se to jenom těžkého průmyslu. Máme tady také odvětví, ať už eh, třeba důlní, kde prostě došlo k velké transformaci a máme k tomu fond pro tuto transformaci. A já chci říci, že tady tento fond obsahuje opravdu konkrétní nástroje, které nám umožní konkrétně pomoci regionům ve spolupráci s také s dotčenými státy. Je to téma, které si budu brát osobně. Jak jsem totiž dříve říkal, nikdo nemůže zůstat na kraji cesty. Máme závazné normy a je to dobře, že je máme. Platí pro celé území Evropské unie. Už se některé odvětví chce přesunout na jiný, do jiného koutu světa, tak to prostě bude prohra. Můžete se na mě spolehnout. Máme k dispozici finanční nástroje, budeme o nich ještě hovořit, protože já to považuji za velmi zásadní téma. A určitě budu s vámi pomáhat těmto regionům je potřeba, aby prioritně měli přístup k těmto fondům, které budou podporovat ekologizaci ekonomiky. Doplňující otázka, prosím. Děkuji mnohokrát. Pane designovaný komisaři, kromě spravedlivé transformace, naše politická skupina bojovala za carbon adjustment. To je mechanismus, který má umožnit Evropě konkurovat globálně. Konkurujeme průmyslu, který se nachází v zemích, kde neexistují žádná opatření nebo minimálně neprioritní opatření v oblasti znečišťování životního prostředí a navíc nejsou zdaňováni za znečišťování životního prostředí, takže náš průmysl je v tomto znevýhodněn. Pane designovaný komisaři, jak konkrétně se budete starat o to, abyste zajistil, že bude zohledněna cena nákladů za emise uhlíku? To je taky velice důležitá otázka a já jsem v každém případě pro takovéto přizpůsobení, protože jste to řekl velice dobře. Tato opatření by chránila nejenom životní prostředí na našem kontinentu, což je pochopitelně potřeba a Evropský parlament se tím hodně zabývá, a hodně na tom pracoval. Ale také máte velkou pravdu v tom, a já už jsem konec konců o tom mluvil v úvodním projevu, že potřebujeme opravdu bojovat. Opra- opravdu bojovat s nekalou hospodářskou soutěží. Vy jste uvedl přesný příklad toho, kde hospodářská soutěž není spravedlivá, protože země mimo Evropské unie používají normy, které my nechceme ani pro nás, ani pro své spotřebitele. Takže jedním z nástrojů by určitě mohla být eh, uhlíková daň. To je téma, o kterém se budeme bavit a já jsem minimálně otevřen této diskusi a opravdu si myslím, že je čas na to, abychom to teď zrealizovali. Děkuji. A nyní za Renew Europe paní Charanzová. Much. Thank you very much, Mr. Chair. Velice děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. Vážený pane Bretone, buďte vítán. Už jste vysvětlil své zkušenosti, své vzdělání a je jasné, že máte zkušenosti a dovednosti k tomu, abyste dobře zvládl toto portfolio. Ale já bych se chtěla zeptat, jak chcete využít své zkušenosti a svou praxi k tomu, abyste dokázal dokončit vnitřní trh? Řekl jste, že budete tak činit eh, k tomu, aby to pomáhalo, nebo je důležité, abyste přislíbil, že to bude ku prospěchu všem členským státům, protože chybí zatím ještě plné provedení eh, volného trhu služeb. Eh, máme zde také i digitální služby. Můžete říci parlamentu, jak budete prosazovat volný pohyb služeb a můžete přislíbit, že budete pracovat na tom, abyste dokončil vnitřní trh, včetně vnitřního trhu se službami? Pane Bretone, prosím. Děkuji. Paní Charanzová, je to skutečně zásadní téma. Už jsem o tom řekl pár slov ve svém úvodním projevu sl- trh služeb, to tvoří velké procento hrubého domácího produktu a vel- velký počet pracovních míst je naprosto zásadní. Dnes, dnes jsou zde ještě hranice určité mezi službami a tradičními odvětvími, jako je průmysl, zemědělství, ale přitom služby vidíme vlastně, že jsou všude. Já bych chtěl velmi jasně říct, že budu Eh, naprosto proti vytváření jakýchkoliv nových bariér. To je citlivé téma samozřejmě. Někdy, někde Eh, vidíme ty překážky. Některé země nehrály vždycky tu hru, jakou by byly měly, ale budu po vašem boku, aby všichni tu hru hráli. Také budu jasně hovořit o tom. Já nechci znovu otevírat eh, směrnici o službách, ale budu bojovat za její provádění, protože ona tu je a musí fungovat a respektovat pravidla. Samozřejmě budu aplikovat stejné zacházení se všemi zeměmi a nad rámec toho vy jste se zmínila o digitálních službách, které vlastně mění tu situaci. Je to vlastně páka, kterou musíme také dnes využívat, abychom přizpůsobili tuto směrnici o službách. Parlament už udělal hodně věcí, komise taky. Mám na mysli zejména místo předsedu Ansipa. Tam už eh, všechno, hodně už se udělalo v této oblasti jednotného trhu. A, ale ještě jednou říkám, bude potřeba to posílit, abychom došli ještě dále ten akt o digitálních službách, to je důležitý legislativní eh, akt, který byl psán 28 členskými státy a hodně s ním počítám, že by měl ještě více usnadnit jaksi tu flexibilitu, tu, tu fluidnost eh, služeb v Evropské unii v jednotlivých členských státech. Co, to, to je to, co chcete vy a já také. Paní Charanzová, máte doplňující otázku? Ano, děkuji. Právě jste řekl, že budeme mít akt o digitálních službách. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že potřebujeme tento akt, aby se zabránilo dalšímu roztřišťování trhu s digitálními službami. Je zde směrnice o elektronickém obchodu, to je ale bohužel zatím roztříštěná věc. Mohli byste e, říci e, něco k tomu aktu o digitálních službách? Můžete přislíbit, že akt o digitálních službách nějak neoslabí tu směrnici v žádných důležitých prvkách, prvcích? Děkuji. Děkuji. Já bych to upřesnil. Ano, zavazuji se, nebudeme eh, to vůbec pochybňovat, ne, nebudeme to měnit. Ale viděl jsem, že zde byly určité iniciativy, které, mm, jak si už zahájil parlament ve svém předchozím volebním období, někteří eh, z nás ví, o čem hovořím, o eh, elektronickém průkazu totožnosti, Mám určitý nový pohled na tuto věc, podívám se zejména z tohoto pohledu, proč to bylo zablokováno, jestli bychom případně mohli ty věci nějak posunout. Samozřejmě nemohu se zavázat k výsledku, ale podívám se na to, protože chci pochopit, co se opravdu ode, odehrálo, ale na tu vaši otázku odpověď je jasná, ano, věřím v tomu. Věřím v to. Next speaker is... Děkuji. Další je paní Marie Toussaint za zelené, prosím. Merci. Děkuji. Dobrý den, pane Bretone. Pokud nastoupíte do funkce, tak budete řídit portfolio, které pokrývá průmyslové politiky, digitální oblast, obranu, vesmír a vnitřní trh. Je to obrovská pravomoc, obrovské kompetence protože je tomu tak, že podniky, které jste řídil donedávna, nebo ten podnik působí ve všech těch oblastech, které jsem právě uvedla a vidíme zde naprosté překrývání mezi těmito jednotlivými oblastmi. Pravda je, že vaše jmenování by vlastně vneslo zmatek tam, kdy je požadován zmatek, eh, jasnost, pardon, co se týká obhajoby veřejných zájmů. Vy jste řekl, že se nebudete věnovat rozhodováním ve věcech, oblastech, které by mohly být ve středu se to zájmu. Jaké konkrétní záruky a závazky nám můžete dát, že budete obhajovat veřejné zájmy spíš než soukromé zájmy? To je také eh, boj proti klimatickým změnám a vaše odpovědnost překračuje poměrně široce otázku digitální agendy, ale vaše návrhy se jaksi příliš na to soustředují. Jaké politiky povedete jednak, aby nedocházelo ke střetu eh, zájmu a jednak, aby Evropa plnila ty planetární planetární cíle v oblasti klimatu. Děkuji, paní poslankyně, a děkuji za to, že mi kladete tu otázku, protože vím, že je to téma velmi citlivé, které nám všem leží na srdci. Už jsem se o tom zmínil a máte pravdu, když kladete tuto otázku, protože opravdu tady ten pojem, to je vlastně těžištěm mých zájmů. Vždy, když jsem přijal nějakou funkci, tak jsem ji plnil na 100%. Be, já jsem řekl, já už nemám jakoukoliv žádné pojítko s podnikem, který jsem řídil, žádnou vazbu, to zdůrazňuji. Samozřejmě Evropská komise Eh, už, to, už na to myslela ve svém, jsou to články 2, 6 eh, a 4 toho kodexu chování. Ty byly vytvořeny právě proto, aby lidé, jako jsem já, jako další lidé, jako z vás, kteří mohou být z malých a středních podniků, z nevládních organizací, z advokátních kanceláří, aby mohli jednou zaujímat totéž funkci, co případně já. Já chci být, říkám opravdu jasně, budu radikální, budu striktně dodržovat tento princip. A jak? To je velmi jednoduché. Jsou zde určité eh, vlastně určitá propojení, určité eh, ta pojítka mezi firmou, kterou jsem řídila mým portfoliem. Ne moc, ale nějaké jsou a to prostě bude probíhat v mém ředitelství, aniž by to šlo až nahoru ke komisaři. Opravdu všechno je transparentní. Tento parlament, váš parlament, to jsou otevřené budovy. Všechno to, co se říká, je se zaznamenává. Všechny schůzky jsou zaznamenávány. A to vy víte, takže v konkrétním případě, pokud by bylo nějaké téma, které by vyžadovalo Eh, přítomnost komisaře, tak podle těchto dvou článků de- generál, příslešné generální ředitelství by eh, tom rozhodlo o komisařce, například paní Verstager, která by tedy řešila tyto konkrétní věci, tak, aby tam k žádnému se docházelo. Bude to jasné, jednoduché a přesné. Omlouvám se za tu druhou část. Ano, paní Tosan, máte ještě doplňující otázku? Děkuji za vaši odpověď, nicméně mám ještě určité otázky. Ukázal jsem tady, ukázala jsem tady to schéma. Je tam velké překrývání mezi vašimi činnostmi. Takže když se zavazujete, že nebudete přijímat rozhodnutí týkající se činnosti firmy Atos, tak by bylo potřeba, abyste lépe vysvětlili, jak to hodláte dělat. A pak je zde otázka o průmyslových politikách, které by se měly zavádět o, pro ochranu zdrojů a boji boji proti klimatickým změnám. Takže pokud byste mohl odpovědět konkrétně na tyto otázky, tak bych opravdu byla velmi ráda. Já eh, samozřejmě se eh, nezbavím veškeré činnosti. Když jsem byl ministrem, tak jsem vlastně eh, pracoval v těchto oblastech, jako byla říd, digitální a řídil jsem ve všeobecné zájmu všechny a všechny tyto oblasti. Já budu dělat to tež pokud by to vyžadovalo činnost komisaře, tak by byl vyžádán smlouvy o dotacích například mezi Atos bylo to 16 milion euro, 0,01 procent těch fondů, těch prostředků, které jsou věnovány podnikům. Takže já budu postupovat striktně, ale pouze u těch témat, eh, o kterých jsem zmínil, a ne u celého portfolia. Zelená politika, ta je těžiště mých činností. Chci, abychom masivně investovali do přechodových technologií a určitě o tom ještě budeme mluvit na tomto slyšení, protože to je věc, kde Evropa musí získat náskok a musí pokračovat rychle. Děkuji. Nyní paní Melán za ID. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Pane designovaný komisaři, nepochybujeme, že jste si vědom toho, že budete pracovat ve velmi problematickém kontextu. Větnímu vnitřnímu trhu dochází eh, dech, eh, čelí nekalé konkurenci, včetně státní podpory. Evropa navíc ztratila globální vizi, demografie klesá, migrace není kontrolovaná. Vy tady budete mít na starosti doplňující se, ale velmi široké oblasti. Možná by bylo spíš lepší, aby to bylo rozděleno mezi více komisařů, tak abychom opravdu uspěli. Také se, budeme muset, také se budete muset zabývat oblastmi, jako třeba obrana Evropy. Takže jinými slovy tedy budete muset pracovat v oblastech, které ještě úplně neexistují, jako třeba ten obraný fond a v oblastech, kde Evropa je eh, ve velkém vzpoždění jako třeba 5G. Je to tedy velice těžký úkol. Jak to budete prioritizovat? Jak to budete organizovat? Jak a nakonec vlastně eh, složíte účty občanům. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, teda paní poslankyně, opravuje se řečník. Já myslím, že vaše otázka je opravdu klíčová pro mé portfolio. Teď, když se podíváme na signály, které vysíláme do světa, pokud mě svěříte tuto funkci komisaře, tak v podstatě vyšleme signál, že Evropa pochopila. Pochopila, že chceme-li vyřešit problémy transformace, o kterých jsem hovořil, tak prostě potřebujeme mít prostředky a potřebujeme mít někoho, kdo to má na starosti od začátku do konce. Především co se týče oblasti, které budou měnit vlastně průmyslový řetězec a následně náš život. Mezi něž patří digitální transformace, ale zároveň ekologická vize, která je ambiciozní. To jsou jaksi dva aspekty, které budou stát za strukturou vědeckého a technického pokroku v nadcházejících 20 letech. A my vysíláme signál, že tady v Bruselu jsme se rozhodli, že to nastavíme a zorganizujeme tak, abychom byli schopni obstát. Já si uvědomuji, že to portfolio je opravdu široce zakrojené. A paní poslankyně, vy jste hovořila o tom, že jsem byl ministrem hospodářství, financí, průmyslu, zahraničního obchodu, turistiky. To byla vládní funkce moje. A to je skoro ještě širší portfej. Já tady bych to nechtěl úplně srovnávat, ale prostě myslím si, že je potřeba umět řídit celou organizaci. A já myslím, že mám energii na to, abych to zvládl. Máte doplňující otázku? Děkuji vám za odpověď, pane. disruptivní člověk, který má velmi moderní profil ve všech francouzských funkcích zástupce moderné ekonomiky. Nevím, jestli si uvědomujete, ale ty stávající problémy. Mám pocit, že úplně klidně se to může pouze ztrácet, jak, že obsah se může ztrácet za proevropskými frázemi. Já nevím, jestli uh, i když vaše technické znalosti jsou velice zajímavé a zjevně tedy se objevují ve všech vašich odpovědích, já mám pocit, že to nebude úplně stačit. Eh, a přesto potřebujeme slyšet jeden dobrý důvod, aby naše skupina neodmítla vaši kandidaturu. Merci. Uh... Děkuji vám za otázku. Jste řekla, že jsem disruptivní, nevím, jestli si to myslíte. Já mám také strašně rád zprávu věcí veřejných a management. A v podstatě ve všech oblastech jsem ukazoval, že dokážu být autonomní a že se soustředuji pouze na ten veřejný zájem, který mě byl svěřen. A právě z toho důvodu jsem si dovolil před vás předstoupit. Protože prostě tyto věci umím a dokážu věnovat, a ukázal jsem to i v minulosti, 100% a úkolu, který mě svěřen. Učil jsem i zprávu věcí veřejných na americké univerzitě a to protože se mi to líbí, že to mám rád, praktikoval jsem to, učil jsem to, tak si prostě nedovolím narušit rozdělení, rozdělení pravomoci každý hraje svou roli. Je na vás, abyste rozhodli o mě. Děkuji mnohokrát a nyní za EKR pan Adam Bělan. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jeden z eh, selhání eh, komise pana Junkra bylo právě takové ty tradiční, eh, um, takové odvětví tradičních služeb. Paní Goládová jste hovořila před několika týdny a nepřinesla tedy příliš velké naděje, že by se to nějak změnilo. A vy slibujete, že během těch prvních 100 dní přinesete nějakou směrnici o mm, umělé inteligenci a o vesmíru. Ale já chci říci, že ty tradiční služby se také musí pohnout ku předu. Víme, že jsou zde mnohé země, mnozí politici, kteří říkají, že potřebujeme více Evropy, ale když se podíváme, nebo když má dojít na skutečnou harmonizaci toho trhu, tak najednou se utíkají k různým protekcionistickým opatřením a bojí se konkurence. A vycházím z vaší původní odpovědi. Nestačí pouze zabraňovat novým překážkám, ale musíme bořit překážky, které existují dnes. Nejprve bych od vás chtěl slyšet, že připravíte takový návrh, který odstraní překážky k tomu, aby mohly být služby poskytovány přeshraničně, jako třeba v nemoc, ne, ne, nemovitostích, podnikání nebo v eh, službách IKT. Podnikatele a občané už se nemohou dovolit eh, ještě stále čekat, čekat na další zlepšení a eh, poslouchat další výmluvy. Je čas, na čase, abychom si vyhrnuli rukávy a um, zlepšili tu situaci. Potřebujeme proto uh, tedy váš příslip a také vaši podporu. Děkuji, prosím. Děkuji. Už jsme o tom mluvili a mluvit o tom určitě budeme i nadále, protože to je důležitá součást portfolia, které budu mít na starosti, pokud mě tedy stvrdíte v této funkci. Především musíme pracovat s tím, co máme k dispozici. Já souhlasím s vaší analýzou mimochodem. Už jsem to konec konců říkal. Budu bojovat proti regionálnímu protekcionismu. Vidím tam ty bariéry, o kterých jste mluvil. Je to jasné, že tam jsou. Chci být pragmatik, ne dogmatik. A chci se soustředit na ty oblasti, kde ten pokrok bude nejrychlejší. Pokusím se tady vám být k dispozici maximálně. Vím, že to je veliké téma. Já se zavazuji, že prostě budu s vámi spolupracovat. Potom ale máme také otázku eh, svobody podnikání versus protekcionismus. Eh, pak tady máme problém podvodů. Já se určitě budu tímto také zabývat. Dokážu i trestat a prostě chci využít tu pravomoc, kterou budu mít, a to tady chci říci, a uplatňovat pravidla. Prostě nazrála na to doba. Vy jste také odkazovali k digitálním službám. Mám pocit, že to je něco nového a možná neočekávaného, že ten pohyb jde ze západu na východ a to v oblastech, které mají vysokou přidanou hodnotu. Podívejme se třeba na Polsko, ti mají opravdu skvělé inženýry v oblasti eh, bezpečnosti internetové. To tež platí pro Česko, pro Maďarsko, pro Rumunsko. Já si myslím, že to je dobrý signál a já bych to podporoval. Merci, merci beaucoup. Děkuji. Máte doplňující otázku, prosím, pane Bílone? Ano, Vidím, že jste skutečně zkušený v těch, eh, jste také zkušený v té velké firmě, která byla business leaderem. Jaké si myslíte, eh, že byste měl, myslíte si, že byste měla být určitá legislativa, která by bránila příliš velkému vlivu velkých firm? Máme zde, máte nějaký seznam nějakých opatření, jak byste chtěl zlepšit situaci na tomto trhu v Evropě. Paní Gulárová také souhlasila s tím, že by stáhla návrh komise, který šel vlastně proti eh, omezování svobod. Můžete říci, že s tím také souhlasíte? Tak jestli dovolíte, já bych odpověděl tak globálně na tu vaši otázku. Eh, asi bych vám jen řekl, že jsem konstatoval v různých oblastech, v různých odvětvích. Eh, a budeme mít možnost hovořit o politice hospodářské soutěže mm, nebo o tom, že eh, bude potřeba revidovat digitálně, že můžeme vytvářet velké skupiny v Evropě. Ta, kterou jsem opustil, je příkladem, ale přitom vlastně ta pravidla budou muset dodržována tak, aby umožňovala hospod, volnou hospodářskou soutěž, ale nena, neomezovala ji, nevytvářela překážky. Tam, kde jsou ty překážky, to platí spíše pro malé a střední podniky, ne pro velké koncerny. A to hlavní téma, kterým se budu zabývat, jsou malé a střední podniky. To jsou oni, které trpí, které nemají dostatek prostředků, mají málo zdrojů. A takže moje téma na srdci mi leží to, abych jim pomohl. E, opravdu hovořím s lidmi z terénu, kteří hovoří o těch překážkách, o tom, co je trápí a na to skutečně zaměřím svou pozornost, abych uvolnil ten, tu dynamiku a tu energii vnitřního trhu. Speaker on behalf of... Další za GUE je pan Bombard. Děkuji, pane předsedo. Pane Bretone, jakožto francouzský poslanec vám musím říct, že jsem v rozpacích, protože to portfolio, o kterém zde mluvíme, je důležité, je zde konsistentnost a vy dnes nemůžete zaručit, že vaše činnosti nebudou ovlivňovat vaše budoucí rozhodování. Říkáte, že se nebudete zapojovat do záležitostí, které by se týkaly podniku Atos, o kterých hovoříme. Podpoře, od podpoře průmysl v roce 2018 více než 100 milionů eur z evropských fondů pobrala firma Atos. Budete mít na starosti eh, vývoj super, super počítačů a to je jediným výrobcem v Evropě vaše bývalý podnik. Chcete bojovat proti nezákonnému obchodování s tabákem, přitom Atos vytvořil systém vysledovatelnosti pro Philip Morris. Je jedním z hlavních eh, aktérů ve vojenském technice. Atos řídí údaje k, ke programu Koperniku, takže pokud byste se vzdal těch témat, která která souvisí s vaším bývalým podnikem, tak vaše portfolio by bylo prázdné a váš vliv by byl nulový. Takže moje otázka, požadujete dnes, aby to bylo fiktivní portfolio, které bude přiděleno francouzskému komisaři? Prosím, odpověď. Děkuji, pane poslanče. Odpovídám, odpovím na vaše otázky. Jsou zde tři věci. Jednak nikdy jsem neřekl, vy si hrajete smysl. Já jsem řekl samozřejmě, je, je to nařízení článek 4, 2 a 6, pokud budou nějaká smluvní témata, kdyby vlastně vstupovaly finanční zájmy do hrot. Ale nehrajme si se slovíčky. 100 milionů jste říkal, pane, pak jste hovořil o HPC a o Cadify. 100 milionů, to nebylo. To bylo 135 milionů v roce 2018. Proč 135 milionů? protože 37 milionů eur to byly klasické služby, které Atos poskytl komisi, 80 jako milionů pro všechny aktéry, včetně Atos, to byly zakázky prostě, které byly zadávány samozřejmě v rámci veřejných zakázek a pouze 16 milionů byla dotace na 102 programů, takže 500 eur na program, které samozřejmě měly přiděleny pouze pod poté, co byla splněna pravidla eh, veřejných zakázek a hospodářské soutěže. Když jste hovořil o těch super kalkulátorech, super počítačích, to je ten podnik, který existuje, který eh, dostal tu zakázku, to není komise. A pokud bude výběrové řízení, pokud by se Atos Eh, zúčastnil, tak prostě nebudu tom informován. Co se týká tabákového průmyslu, já, vy jste hovořil o systému Codify, to je systém vysledovatelnosti, který eh, získal a to když skoupil Siemens, to je filiálka, není to vlastní firma z Atos a já jsem se nikdy nesetkal se zástupci tabákového průmyslu, ani z blízka, ani z dálky, takže nezávislost bude naprostá a já budu komisařem ve všech aspektech portfolia to vám mohu zaručit. Děkuji. Ještě follow a ještě do následná otázka. Pane Bretone, vy jste se zmínil o etickém kodextu komisařů. Komisař by se měl vyhnout každé situaci, která by hrozila, že dojde ke střetu zájmů nebo by mohl být rozumně takto vnímána. Jak vlastně eh, to, by se vysvětlí evropským občanům, že zde nebude nebezpečí střetu zájmu, když jste prodal akcie podniku za obrovskou částku. Jak řeknete, že se, říkáte, že se nebudete účastnit rozhodování, která se budou týkat tohoto podniku? Bude se to týkat také konkurentů tohoto podniku, případných partnerů tohoto podniku? Vidíte, že to je neudržitelné, to je nereálné. Před měsícem jsme odmítli kandidaturu paní Gulár. Pane Bretone, proč, a to je otázka na vás, ale i na moje kolegy, proč bychom dnes to měli říci, když proč z jakého důvodu si myslíte, že vy byste měl být předmětem nějakého, nějakého přednostního zacházení. Není zde žádné preferenční zacházení. Nula, hlasujte jak chcete, samozřejmě. To vy mi dáte mou legitimitu. Pokud mi ji dáte, tím lépe. Pokud ne, no tak co se dá dělat? To je prostě pravidlo hry a já ho respektuji. Ale já jsem vlastně nečekal, jenom až rozhodnete. Myslím si, že mohu říci všem spoluobčanům, nejen francouzům, pane poslanče, ať bude jakékoliv vaše rozhodnutí, já jsem vlastně prodal všechny akcie, všechny své podíly. A potom vy rozhodnete. Já jsem přijal svou odpovědnost, jsem zcela nezávislý, zbavil jsem se veškerých podílů ale nebudu se zbavovat celého toho odvětví. Já budu působit v celém odvětví. Nebudu se účastnit podle kodexu chování pouze podle tam, kde budou případně smlouvy o nějakých finančních zájmů, který by vlastně patřili do mé působnosti a o kterých nebudu informován. A jinak budu zcela nezávisle obhajovat obecný veřejný evropský zájem. Um, thank you very much. Uh, now... Velice děkujeme. A nyní předám slovo paní Desuter. Děkuji. Tím jsme ukončili první kolo, kdy se ptali zástupci jednotlivých politických frakcí a teď budeme pokračovat druhým kolem, kdy tam se budou ptát poslanci z jednotlivých výborů. Nejprve pan Andreas Schwab z IMKA a za skupinu EPP. Merci, madame la présidente. Merci monsieur le commissaire désigné. Ce que... Paní předsedkyně, děkuji, pane kandidáte. Co mohu říci? Mně se líbila vaše jasná řeč, kdy jste hovořil o těch e, e, evropských veřejných zájmem. Mohu otevřeně říci, že vás musím trošku provokovat, protože jste hovořil o jednotném trhu jako o velké síle, která by měla umožňovat růst. Nicméně je zde a také jistá určitá situace hospodářské soutěže, kde vlado, ke které se musí postavit podniky a i členské státy. Frakce EPP je hrdá na každý úspěšný podnik v Evropské unii. To chci říci jasně a doufám, že s legislativou o vnitřním trhu ještě více se nám podaří podporovat tyto úspěchy. A co se ale týká vaší profesní činnosti předtím, než jste přišel do Bruselu, tak bych vám chtěl říct takovou historku, jak všechno to je komplikované. Měl jsem zde spolkového nebo regionálního hejtmana jakožto hosta, který vlastně Eh, musí vyplnit ten slavný formulář A1, to vlastně stěžuje život v Evropě, takže co můžeme udělat, abychom vlastně eh, zjednodušili situaci ohledně tady tohoto formuláře. Pane Bretone, máte slovo? To je hodně otázek, pane poslanče. Formulář 1, to je věc. Já vím, že je vám to drahé, Hovoříte zde o e, konkurenci, o hospodářské soutěži. Postupovat tak, abychom měli zdravou a rozumnou hospodářskou soutěž v Evropě. A zejména, když odkazujete na ten formulář 1, tak aby všechny malé a střední podniky mohly z toho těžit jako všichni ostatní. A zde musíme uznat, do, Dovolíte mě tady odpovědět pouze z pohledu malých a středních podniků, protože ta otázka je velmi široká. Je zde velká široká politika hospodářské soutěže, ale dnes si upřímně myslím, že pravidla hospodářské soutěže ještě nejsou dostatečně přizpůsobena životu malých a středních podniků. Formulář jedna, jenom jeden příklad, je potřeba opravdu zjednodušit ty postupy administrativní. Já mluvím ze své zkušenosti, když jsem byl mladý, tak jsem sám založil malý podnik. Dokud jste sám, tak to jde. Ale to nejobtížnější rozhodnutí mého života bylo, když jsem zaměstnal prvního zaměstnance, protože jeho život potom závisí na vás. A ono je to komplikované, máte strašně mnoho technokratických administrativních záležitostí a snažíte se uspět v konkurenci s ostatními, snažíte se účastnit veřejných zakázek, snaži, už jste se díval na to, jak se můžeme účastnit veřejného výběrového řízení, to je nesmírně složité složitá záležitost a vlastně to upřednostňuje pouze některé aktéry. Takže pokud jde o mě, všechny aspekty, co se týká odblokování nebo odstranění překážek v širokém slova smyslu, zejména pro malé a střední podniky, tak se pokusím tyto překážky odstranit. Financování, administrativu, Toto všechno jsou brzdy hospodářské soutěži a týká se to 98 nebo 99 našich podniků. Takže toto je asi odpověď, kterou bych mohl dát, pane Švábe. Následná otázka. Děkuji za vaši odpověď. To ale znamená, že se shodujeme na tom, že hospodářskou soutěž musíme připustit, ale spravedlivou hospodářskou soutěž pro všechny. V následujících letech bude mnoho úkolů před námi tak, aby se vlastně, protože zatím ten blahobyt, ten majetek je, eh, se rozděluje jinak z východu na západ, z jihu na severu. Jak snažíte zajistit perspektivu všem pracujícím v Evropské unii, že se jejich práce eh, bude vyplácet a že se jejich blahobyt, jejich životní postavení zlepší? Děkuji. To jste mi položil zásadní otázku. Jsme světadíl. Jsme světadíl, na kterém každý máme rozdílnou historii, společnou historii, nedávnou historii a rozdíly máme mezi severem, jihem, východem, západem. A já to všechno vnímám. Paní předsedkyně mě navrhla do této funkce a proto jsem předstoupil před vás a souhlasil jsem s tím z toho důvodu, že ty překážky jsou příliš vysoké. Na druhou stranu ale není to všechno jenom negativní. Pozitivní je, že ty překážky vidíme a že víme, co s nimi. Pokud budeme dobře pracovat a spolupracovat se všemi poslanci, vy a já, tak prostě ten potenciál, který můžeme uvolnit, je obrovský. A my jsme se setkali mno- s mnohými z vás a musím říct, že mě to hodně obohatilo, protože jsem se dozvěděl, co vám leží na srdci. A vím, že vy, volení zástupci občanů, pokud se mnou budete pracovat, tak se nám podaří prostě uvolnit obrovský potenciál. Pokud budeme spolupracovat, tak prostě ty překážky, o kterých jste hovořil a které existují, odstraníme, protože brání vnitřnímu trhu. Next on the list is Mrs. Eh, Schaldemose. Či je na řadě paní Schaldemose, také z IMKA za frakci SAD, prosím. Thank you very much, Mr. Breton. Děkuji za slovo. Pane Bretone, já jsem zde. Ve svých eh, odpovědích na písemné otázky říkáte, nebo citujete paní eh, von der Leyenovou, která říká, já věřím v Evropu, která může skloubit sociální i tržní prvky. Toto je Evropa, která může pomáhat všem, aby dosáhli svého potenciálu. Budete pracovat pro vnitřní trh, který má fungovat pro lidi. A i dnes zde říkáte, že slibujete, že nikdo nebude pozadu, nikdo nezůstane opomenut. Já to samozřejmě mě zní velice dobře, mě jako sociální demokratce. Nicméně, když si čtu vaše plány, tak tam nevidím nic konkrétního. Eh, je tam mnoho konkrétních plánů pro podnikatelskou sféru, ale není tam příliš eh, toho, co by se týkalo té sociální sféry. Můžete to vysvětlit, jak chcete pracovat pro sociální Evropu, která má být pro všechny a kde nemá mít nikdo, kde nemá nikdo zůstat stranou. Děkuji. Děkuji, pane Bretone, prosím. Merci beaucoup. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za otázku, paní Šaldemouze. Šaldemouze. Já si z našich diskusí vzpomínám na to, že to je téma, které je pro vás srdeční záležitostí. A pro mě taky. Chci připomenout, že tady je ta třetí výzva, o které hovořila paní zvolená předsedkyně Evropské komise. Já si uvědomuji, že tady dochází k transformaci a že jednotlivé subjekty této transformace je potřeba doprovázet, pomáhat jim. Budu spolupracovat s vámi, pokud mě tedy schválíte a budu spolupracovat také s ostatními kolegy. S paní Schmidt, která třeba má v oblasti právě sociální věci. My už jsme se o tom bavili, budeme spolupracovat. Ona v podstatě bude hlavní kolegyní. Pardon, on, ne ona. Máme tedy huby, já bych je rád rozvíjel. Chci, abychom se postarali o to, abychom byli schopni pomoci malým středním podnikům, ale také, abychom pomáhali co nejblíže k potenciálně pracovním místům. Takže určitě budeme podporovat vzdělávání a budeme mít na to finance. Chtěl bych to ale vzít ještě o kousek dále, protože já mám pocit, že sociální záležitosti se netýkají jenom nových zaměstnání, že to není jenom otázka platform. Byť tam je to zásadní. Je potřeba zachovat sociální záruky pro ty, kteří pracují i těmi novými způsoby. Mluvil o tom parlament, mluvil o tom komise a já se opravdu postarám o to, abychom naplňovali pravidla Konec konců na těch platformách dneska pracuje 10% Evropanů. Tedy z pracovní síly ve smyslu. A je potřeba se tím zabývat, je potřeba jim pomáhat, je bránit. A je potřeba udělat maximum také pro nová povolání. Děkuji, paní Fašaldemoc. Máte ještě doplňující dotaz? Ano, děkuji. Já bych trochu pokračovala v té otázce. Když pracujeme v oblasti vnitřního trhu, chceme odstraňovat eh, zbytečné překážky. A vy jste také říkal, že eh, chcete v tomto směru činit více. Ale jak to chcete dělat? a zároveň stále například zaručit ochranu pracovníků, protože mnoho těch bariér, které jsou na pracovním trhu, mají nějaký důvod. Třeba mají chránit spotřebitele nebo mají chránit ty pracovníky. Takže jak to chcete udělat? Na jedné straně odstraňovat překážky, ale ne eh, do té míry, aby to šlo na vrub ochraně zaměstnanců nebo spotřebitelů. Děkuji. Já s vámi souhlasím. Administrativní překážky musí být vyhodnoceny i v souladu s evropským právem. Evropský trh to nemůže být synonymum konkurence mezi systémy sociálního zabezpečení. A já to říkám zcela jasně. Evropský trh se nemůže rovnat konkurence sociálních systémů. Sociální systémy to je prostě určitý práh, kterého jsme dosáhli. A já se postarám o to, aby žádný členský stát to nevyužíval k tomu, aby narušil hospodářskou soutěž na úkor sociálních věcí. Nejsem naivní, vím, co někteří lidi chtějí a na co se chystají. Budu mít k dispozici nástroje, které mě umožní vstoupit do hry, pokud někdo bude tyto věci porušovat a já to udělám. Děkuji. Nyní pan Kristof Grudler z ITRE za skupinu Renew, prosím. Děkuji. Děkuji, pane, paní předsedkyně, pane kandidáte, děkuji za váš projev, bohatý a velmi ucelený. Rád bych se na chviličku vrátil k budoucímu Evropskému obranému fondu který, jak víte, je ambiciozním nástrojem, který odpovídá na jednu otázku, a to, jak lépe společně investovat nebo utrácet peníze dnes je zde nedostatečná schoda a spolupráce mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti a obrany, cena odhadovaná na 25 až 100 miliard eur ročně. Potřebujeme tento obraný fond, který bude koordinovat, doplňovat a posilovat investice našich členských států a spolupráci mezi nimi a podporovat také evropský obraný průmysl, a to inovativní a konkurenceschopný se kterým všechny členské státy budou moci počítat, čili jak se ujistit o tom, že tento fond bude využíván za využívání ultramoderních obraných technologií a zejména interoperabilních technologií, které odpovídají skutečným operativním a strategickým potřebám pro Evropu a její členské státy. Děkuji, pane Bretone. Děkuji, pane poslanče. Je to naprosto zásadní téma. Vy jste to, myslím, vyjádřil tu otázku a tu problematiku dokonale. Je to obrovská práce, to říkám upřímně. Obrovská práce, kterou eh, od, odvádí, už odvedl parlament a předchozí komise. Ještě nemáme vyhráno, ale jak zde zaznělo, nesmíme být naivní a dnes je potřeba, aby Evropa se vybavovala dostatečnými eh, obranými prostředky, ale Evropa má svou historii a já vím, jak toto téma je citlivé pro mnoho z vás. Takže a podařilo se nám najít prostředek, který se mi zdá velice inteligentní. To všechno bylo získáno díky práci poslanců eh, pana Krasnodebského a dalších eh, prác. Jednak je to možnost spojovat Samozřejmě musíme mít určité technologie, i duální technologie, tak aby se spojil, spojili všechny evropské země a říkám to inteligentním způsobem, protože 13 miliard, eh, jak říkám, pro příštích sedm let to je veliká páka, ale na každý projekt tam bude minimum tři podniků tři podniky, které budou z různých zemí. Takže myšlenkou je, aby se všichni zapojili. Všichni. Protože evropská obrana, dámy a pánové, to není téma jedné, dvou, tří nebo čtyř velkých zemí. To je prostě téma, které se týká nás všech. A je potřeba, abychom se mobilizovali postupně. Takže ten obraný fond, to je také tohle. A já budu dbát na to, aby všude v Evropě byly malé a střední podniky, které by se účastnily všechny těchto projektů. Všechny by z toho těšili, těžili, protože tam budou ty kompetence, ale také problémy kapacit, abychom vlastně vytvořili takovou strukturu, která bude splňovat eh, řešit ty problémy. Asi jsem neodpověděl na všechno, eh, co, na co jste se ptala, jestli máte tedy nějakou doplňkovou otázku když to navrhujete, tak to nemohu odmítnout. Možná doplnění o Evropském obraném fondu, o jeho vesmírném aspektu. Víme všichni, že rozvoj nových kapacit těch vesmírných technologií může výrazně přispět ke zlepšení našich obraných a bezpečnostních kapacit. Ano, u vesmírného fondu ten existuje, tam 16 miliard euro, ale to se týká civilních aplikací jako Copernicus, Galileo a další, ale jak zaručit, že důležitá část tohoto obraného fondu bude skutečně věnována vesmírnému obranému průmyslu. Já to řeknu jasně, to je naprosto zásadní. Evropa je druhý světový kontinent v oblasti vesmírné a je potřeba, abychom tak zůstali z důvodu naší autonomie ale to je civilní záležitost vesmírná problematika v Evropě a mělo by to tak zůstat. Nicméně odpověď na vaši otázku jsou duální technologie. Technologie, které budeme využívat v rámci obraného fondu, hodně z nich lze používat také pro vesmírné použití s civilními aplikacemi. Máme na mysli Galileo například, možná díky kvantové fyzice v budoucnosti a novým výhrám až milimetrové přesnosti. To je velice důležité u plánování eh, humanitárních eh, cest a například systém Kopernikus má obrovskou kapacitu, kterou nám nabízí věč, s většinou tedy pro civilní aplikace, také pár vojenských aplikací, takže duální technologie s dvojím použitím tedy i včetně použití pro vesmírné, eh, vesmírnou technologii. Další na seznamu je pan Esteban González Pons, Jury EPP, prosím. Señor bienvenido. Usted sabe que no... děkuji, pane komisaři, buďte vítán. Já vím, že nemůžeme rozlišovat mezi analogickým světem a digitálním světem. Všechno zkrátka v budoucnu bude eh, digitální skrz na skrz. A víme, že také se eh, už teď se svět mění výrazně. Eh, říkáte, že, chce, že chcete chránit také intelekt, mm, sektor duševního vlastnictví. Já se chci zeptat, jak to uděláte abychom mohli také vyvíjet svůj sektor eh, umělé inteligence. Jak chcete zaručit, že odvětví duševního vlastnictví bude eh, eh, jak si nějak upraven tak, aby, aby dovolil také vývoj umělé inteligence, aby se vlastně Evropa nestala pouze nějakou kolonií Číny nebo USA v tomto směru. Děkuji. Pane poslanče, děkuji za vaši otázku. A jako všechny otázky, tak tato je možná ještě důležitější, protože víme, jaká rozprava se vede o umělé inteligenci, která se týká nás všech. Mnoho našich spoluobčanů s ní má strach a z tohoto důvodu zvolená předsedkyně požádala, aby v těch 100 následujících dnech jsme přijali jasnou pozici ohledně etického aspektu umělé inteligence, protože první věc je, že je potřeba uklidnit lidi jak jsme to udělali například s tím obecným nařízením o ochraně údajů, tak je potřeba, abychom měli takové hlavní směry pro nás v Evropě. To je otázka etická, otázka ochrany individuí, vědět, co je za těmi algoritmy. A toto je všechno důležité, abychom si to definovali mezi námi možná bude potřeba něco regulovat. Tam bude samozřejmě kolegium komisařů, já budu solidární, ale já zatím nehovořím o té cestě regulace, já spíše hovořím o té obecně vizi. Samozřejmě to budeme konzultovat s vámi, vy budete plně zapojeni do tohoto postupu, protože to se týká 500 milionů našich spoluobčanů. Toto je a zatím vším samozřejmě budeme mít ty hlavní směry, pokyny, co můžeme, co nemůžeme dělat. A za druhé umělá inteligence, to jsou tři věci jednak údaje. Údaje je potřeba, aby k ním byl přístup. O tom budeme ještě hovořit. Jsou údaje, které jsou volně k dispozici, ty se uchovávají, potom průmyslové údaje, toto je eh, uměla, nesmírně důležitý, umělá inteligence pro průmysl, to je prostě zásadní, jde to nad rámec průmyslu 4.0, potom ty mm, servery, ty hyperpočítače a algoritmy, ale je potřeba, aby tam byly ty tři součásti. Vy jste mě zeptal, jakou politiku budeme provádět v oblasti umělé inteligence. To jsou ty tři věci. Údaje, samozřejmě. Já budu také komisař, který se zabývá údají. potom, abychom měli ty eh, možnosti výpočtu stále více eh, ty algoritmů a těch výpočtových eh, prostředků v Evropě. Ale na to možná odpovím v rámci vaší doplňkové otázky, pokud budete chtít. No, no, děkuji za tuto odpověď. Já se budu těšit, až se uvidíme na nějakém dalším slyšení, až budeme také přemýšlet třeba o takzvané digitální svrchovanosti Evropy. To je nesmírně důležité protože zde pět, pět největších eh, technologických gigantů jsou z jiné oblasti než z Evropy. Takže budeme muset řešit otázku, abychom byli digitálně svrchovaní. A pak, co se týče, mm, bude se to týkat i umělé inteligence a s tím spojených velkých výzev. Takže co si myslíte o takzvané evropské digitální svrchovanosti a co si myslíte o digitálním protekcionismu? Já jsem proti protekcionismu, na to vám odpovím hned obecně. Myslím si, že protekcionismus není to správné řešení, je potřeba najít jiná řešení a k tomu se dostanu. Hovoříte o údajích, já bych chtěl vzdát hold místo předsedovi Ancipovi, který je zde přede mnou, který odvedl naprosto zásadní práci v, té, v této oblasti. Budu se skromně snažit mu pomáhat Ostatně, když jsem v mém minulém životě jsem eh, napomáhal eh, tomuto a pan eh, komisař Ansip si určitě vzpomíná na ten boj, který jsme spolu vedli o ta disponibilní data a potom bod, který, eh, boj, který jsem vedl s tehdejší spolupředsedou SAPE, tam jsme opravdu všude, všem podnikům říkali, musíte dávat pozor, dávejte pozor na vaše údaje, evropské údaje se musí skladovat, uchovávat, eh, schraňovat v Evropě, tak aby vlastně eh, se někdo jiný k ním nedostal. To byla opravdu křižová výprava, kterou jsme spolu vedli. A děkuji za to, co jste udělal pro Evropu v této oblasti. Údaje, to je opravdu můj život. To je můžete být opravdu přesvědčeni, že chci Evropu, která zvládá, řídí své údaje, také je může sdílet na základě jasných kritérií, zejména pro průmyslový svět to bude důležitý, průmysl 4.0 a tak, další, a tak dále já opravdu omlouvám se, že mluvím možná dlouho, ale já jsem nadšený v této oblasti a budu zcela s vámi po vašem boku a je důležité, abychom pokračovali kupředu, protože sdílíme stejné názory a pokud bude potřeba, tak budeme vytvářet i legislativu v této oblasti. Děkuji. Um, next. Děkujeme, pane Bretone. Další je na řadě pan Tiemo Velken, opět za výbor Jury a za frakci SAD. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen Dank. Paní předsedkyně, děkuji. Pane kandidáte na komisaře, vy vlastně budete takový super komisař, pokud budete potvrzen, budete odpovídat za kulturu, eh, obranou politiku, vesmír, jako vlastně povedete konzistentní a plodnou spolupráci pro vše, ve všech těchto generálním ředitelstvích. To je moje první otázka. Máme vysoké standardy na etické, etické požadavky na komisi, tedy vy jste eh, před nedávnou dobou, eh, dobou ještě vlastnil podíly ve firmě Atos, ale nemáme, neviděli jsme žádný důkaz o jeho prodeji, nevíme, kdo si koupil ty podíly, ty akcie, existuje k tomu nějaký Eh, nějaké tedy hm, potvrzení. Doposud ty vaše odpovědi o případném střetu zájmu byly poměrně nejasné a poměrně vágní. Odvolával jste se na články 2 a 6 kodexu chování skutečně byste to vaše nepodílení se na rozhodnutím použi- uh, uplatňoval pouze na smlouvy, na smluvní záležitosti, nebo jsem to špatně pochopil? Děkuji vám za otázky, pane poslanče. Rád je slyším, jsou důležité, jsem tady o to, abych to vysvětlil. Za prvé se mě tady ptáte, jestli jsem se zbavil všech akcí, které jsem měl v tom podniku, od kterou jsem odešel, či jiného. Já jsem to považoval za svou povinnost, udělal jsem to, udělalo se to před tímto slyšením a to s, s prostředkováním francouzské banky, na trhu. Tady mám a dám vám k dispozici potvrzení, které to ukazuje. Šlo to na trh, nikdo z mojí rodiny to, eh, to nemá, vím, že se o tom budete bavit, dám vám to k dispozici. Je to normální, že si mě ptáte na tyto věci a je normální, že já vám dám tady toto potvrzení. Prostě to je demokracie a já ji respektuji. Já jsem měl pocit, že jsem to řekl jasně. Omlouvám se, že to jasné nebylo. Já jsem řekl, že co se sektoru týče, takže nedávám ruce, ruce pryč. Já jsem jenom řekl, že nemám žádný majetkový podíl v těch podnicích. Nulový. Nulový. To ale neznamená, že dám ruce pryč od sektoru. Možná, že se vám to nelíbí, no s tím já moc nenadělám. Já prostě musím převzít svou funkci se všemi odpovědnostmi. Na druhou stranu, kdyby se náhodou stalo, že byl nějaký podnik, který já jsem řídil a který by se třeba dostal do oblasti mého rozhodování, tak to prostě dostane někdo jiný. Dostane to někdo jiný z kolegy a komise. A já o tom ani nebudu vědět. A vezmu to ještě o kus dále. Řekněme, že, bych, že bychom měli, že generální ředitelství pro eh, hospodářskou soutěž, která bude řešit nějakou takovou tu firmu, tak já se prostě omluvím a odejdu z místnosti. Je, to jsou pravidla, které jsem celý život uplatňoval a stejně přísně se jich budu držet, když budu prosazovat evropský zájem. Pan Volken, doplnící otázka. Děkuji. Ještě odpověď týkající se těch, mm, té, těch penzijních fondů, jestli byste se mohli ještě o tom zmínit, je určitá cooling off, určité období klidu, dva roky, když člověk odchází z průmyslového světa. Považujete to za smysluplné, když by se vlastně odchází člověk z průmysla, potom by měl jakožto komisař se podílet na regulaci, na legislativě eh, v tomto průmyslu. Hmm kolega, kolega tam také vlastně existoval problém možného střetu zájmu a on jasně řekl, samozřejmě, pokud by k tomu došlo, tak bude někdo vždy nezávislý eh, u toho to je prostě obhajování naší demokracie. Já bych si skutečně přál, aby zde v Evropském parlamentu, a už jsem překročil čas, tomu tak bylo. Did you understand me or should I repeat something? Eh, možná bude potřeba vyměnit mikrofon. Já eh, si nejsem jistý, jestli jsem rozuměl vaší otázce. Pokud jste ji tedy dopověděl, tak... Ještě bych využil posledních deset vteřin, abych dokončil tu otázku. Už to funguje, to je skvělé. Takže moje otázka ještě. Váš kolega z komise Eh, dal se jasně zavázal. Mohl byste si představit také něco takového, pokud byste tedy eh, se věnoval něčemu, do čeho by byla zapojena firma a to, kde by mohlo dojít eh, k střetu zájmu, tak byste se tedy stahl z tohoto? Je prends absolument. Absolutně. Chci to udělat. Ano, já slíbím, aby tady bylo jasné, že nikdy člověk z podniku, který, který jsem řídil, nebude se mnou sám v mé kanceláři. Tečka. Co se týče setkání s lobbysty, nikdy tam není člověk sám. Je z toho zápis, ten zápis bude veřejný, můj kalendář bude veřejný, zápisy budou veřejné. A prostě pokud bude potřeba, tak eh, pokud bude třeba, tak paní Gabriel a paní Vestager tam bude taky přítomna, aby bylo jasno. Já budu držet se těchto pravidel, to tež platí pro můj kabinet, ale je to velice dobrý nápad a já vám to klidně přislíbím, že prostě nikdy sám se nesejdu s člověkem z podniku, který jsem řídil. Aby to bylo úplně jasné. Eh, teď, co se týče toho důchodového fondu, tak ten byl zcela likvidován. Já jsem pouze chtěl, aby se na něho nešahalo v dobu v období mé funkce v komisi. Protože jsem prostě nechtěl být komisař a zároveň brát důchod. Nebudu mít žádný vztah s Atosem, ani zdaleka, ani zblízka. Já jsem prostě o to požádal, nikdo to po mně nechtěl. Já jsem řekl, že prostě nechci ten důchod do té doby, než odejdu z komise. Za pět let tedy, za předpokladu, že mě schválíte. Děkuji, pane Bretone, a teď pan Rasmus Andersen. On behalf of both IMCO and ITRE. Thank you, Mr. Breton. Děkuji. Pane Bretone, já jsem zde. Já jsem byl zpravodajem pro oblast kyberbezpečnosti a souhlasím s vámi v tom, že je důležité, aby Evropa byla připravena na digitální éru. Už jste zmínil směrnici o elektronickém obchodu a také jste hovořil o principu odpovědnosti. Já si myslím, že to je důležité. Také ve svých odpovědích jste hovořil o nových způsobech, jak podporovat firmy v Evropě a v červenci jste také řekl, že bude možné vlastně platit, eh, nebo že, že tedy vlastně pouze bohatí lidé v podstatě budou schopni ochránit svá data, protože se tam bude platit. Ale teď zároveň zase říkáte, že, je to, že to jsou spotřebitelská práva. Takže jak vám máme důvěřovat, když eh, vlastně slyšíme to, co jste říkal v minulosti o té ochraně údajů, protože teď jako komisař budete mít za úkol chránit údaje všech evropských občanů a Eh, ještě mám k tomu související otázku. Chcete posílit ochranu soukromí a zabezpečení třeba v oblasti propojenosti, internetového propojenosti, propojenosti věcí? To byla zase spousta otázek. Já jsem vždy chtěl a snažil se informovat evropské občany o tom, že jejich údaje jim patří a že jejich údaje mají hodnotu. A to je pro mě hodně důležité, protože jsem mnohokrát v životě viděl podniky anebo lidi, kteří se nestarali o svá data a pak se jim to fakt nevyplatilo. A prostě takto je potřeba si vykládat má slova. Data vám patří a můžete si s nimi potom dělat, co chcete. Ano, existují i data, která jsou volná a která jsou zadarmo, a s panem komisařem Ancipem jsme za to bojovali, protože je to taky pro Evropu zcela zásadní. Ale já jsem tady chtěl říci, že máme společný trh s daty. Tady jsem myslel především na průmyslová data. Je zásadní, aby si je podniky nechali sami pro sebe, jelikož jsou nezbytné k výzkumu, vývoji a výrobě. A pak jsou data, které by se měly sektorově sdílet. Anonymně nebo ne, tak aby všichni mohli využívat těchto dat například i k rozvoji um, umělé inteligence. Čili máme tady vždycky svobodu a ochranu. Máme tady pravidla, která musíme nastavit v Evropě pro tady tento svět dat a já budu na nich dále pracovat. Mluvil jste o kybernetické bezpečnosti, já vím, že, jste, že k tomu zpracováváte uh, zprávu, já to sleduji, eh, blahopřeji, byla to opravdu výborná práce, je potřeba o tomto informovat firmy. A máte pravdu, že je potřeba se zabývat kybernetickou bezpečností, včetně nějakých objektů, které jsou vyráběny a které můžou být zcela zásadní pro fungování podniku nebo společnosti. Takže kybernetická bezpečnost, na té s vámi budu pracovat, protože tu je potřeba dotáhnout ještě dále. Ještě doplňující otázku? Děkuji. Chtěli bychom konkrétnější odpověď. Ještě máme ale jiné téma, které je pro nás důležité a které chceme zdůraznit a e, souvisí to s tím, aby Evropa byla e, připravena na digitální éru. Potřebujeme nezávislou komisi. Vy jste působil třeba v Atosu, máte samozřejmě zkušenosti díky tomu, ale může to sebou také nést určité problémy. Ve svých písemných odpovědích jste na to reagoval, už jste také na to reagoval i dříve. Říkal jste, že se zdržíte veškerých finančních rozhodnutích, která se týkají. A to jsou, ale nejedná se přece pouze o finanční, finanční rozhodnutí, týká se to legislativy. Nechci už opakovat to, co říkali kolegové, ale a to se věnoval třeba i telekomunikacím, ehm, k, k počítačové bezpečnosti a dalším údajům. Takže vlastně jaká řeši, nebo pardon, jaká um, doporučení nebo jaká rozhodnutí vůbec budete moci činit, která z nich, která ta rozhodnutí se nebudou týkat ATOSu? Jak, jak můžete vůbec se věnovat tomuto portfoliu, když vůbec se nechcete věnovat vlastně něčemu, co se týká ATOSu? Já vám rozumím. Rád bych na ně odpověděl. Vy jste vyjmenoval některá odvětví, kde působí Atos, ale Atos není jediná firma v tom sektoru naštěstí. Z těch 45 miliard prostě Atos měl 0,001 těch subvencí během posledních let. 15 milionů poslední rok, rok to bylo. Takže prostě těch firm naštěstí je řada dalších. Ano, samozřejmě, já se budu zajímat o to odvětví jako celek. Já přece se nepostavím za dveře celého tohoto sektoru. A jak jsem říkal, když jsem byl minister francouzské vlády, tak to bylo podobné. V portfeji jsem tehdy měl telekomunikace, to je oblast, kterou jsem znal, ze které jsem pocházel, tu jsem reguloval a používal jsem všechno, co jsem měl k dispozici, abych eh, vyhledával problémy a řešili. A musím říct, že jsem byl opravdu nesmlouvavý jako ministr. Zase prostě, když máte někoho v komisi, kde je advokáta, tak přece nemůže se nevyjadřovat k právu. Já jsem francouz, přece se nepůjdu postavit za dveře, když se budeme bavit o Francii. Já jsem jenom prostě říkal, že nemám tam žádný majetkový zájem a že všude budu zastávat evropský veřejný zájem. Děkuji, pane Bretone. Ano, děkuji. Nyní pan Paulo Borkia za ITRE a za skupinu Identita a demokracie. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane komisaři, před chvilkou jste hovořil o EDF a o tom se hovořilo nejenom pouze zde, ale také i v těch písemných otázkách. Když ale čteme tisk, tak eh, zjišťujeme, že vlastně už v minulosti jste podporoval to, aby vznikl Evropský obraný fond a také jste několikrát navštívil Evropskou obranou agenturu a tehdy měl ATOS v tomto fondu své zvláštní zájmy. A teď vlastně Evropský obraný fond bude součástí vašeho portfolia, což opět eh, odůvodňuje naše obavy z toho, zda budete neutrální. Myslím si, že v této fázi by bylo dobré, zaměřit se na skutečnost, že jste odprodal všechny své akcie, ale znamená to opravdu, že budete plně neutrální jako regulační orgán nebo jako v té... Víme, že to bylo asi 60 milionů, které to, to, bylo, to bylo dotace z horizontu 2020 pro Atos. Takže jak zaručíte svou nezávislost? jak budete, že budete nezávisle hodnotit projekty, které vám budou nabízeny a předkládány, vzhledem k tomu, že jste byl součástí soukromého sektoru velice nedávno. Jak nám můžete zaručit, že budete nezávislí v oblasti Evropského obraného fondu? Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Pane poslanče, já tedy já chápu samozřejmě ty vaše obavy nebo otázky. Zde máte pravdu ohledně těch čísel tentokrát. Ano, blahopřeji. Skutečně to bylo asi 60 milionů, které, který, který společnosti za posledních 6 let získala v oblasti dotací a pokaždé to byla na základě výběrových řízení. Nebyly to nějaké dárky. Ne, byla tam prostě výběrové řízení, poptávkové řízení, byly nám poskytování služeb, které se řídily specifikacemi. Bylo to 60. Bylo to 45 milionů z 45 miliard, takže abyste trošičku viděl ten řád 0,1%. 0, a bylo to naštěstí hodně evropských podniků, které mě získaly daleko více. Ale tyto otázky, když vyvstávají, když vlastně se bude vytvá- připravovat nějaké výběrové řízení, tak to nejde až ke komisaři. Jsou jasné pokyny, jasné specifikace, jak se postupuje, všechno je velmi transparentní a opravdu zaručuji, že ta transparentnost vůči veřejnosti bude zajišťována. Mo- mohli jste vidět doposud, jak ty zakázky byly zadávány. Není to komisař, který se tímto osobně zabývá, který rozhoduje. Jsou to právní zaměstnanci komise, ale pokud opravdu by tam byla nějaká otázka, která by vyšla až nahoru ke komisaři, tak, je, tak já samozřejmě se nebudu tímto zabývat a děkuji tedy, že jste se k tomu ještě jednou vrátil a doufám, že jsem odpověděl jasně tentokrát. Děkuji, pane Borchio. Máte ještě doplňující otázku? E, ano, děkuji. Co se týče bezúhonosti, vaší bezúhonosti. Já si myslím, že snad naše otázky jsou přirozené, že, že jsou očekávané. Mm, my jsme výbor jury a je pravda, že u nás jste v tom hlasování prošel pouze o jeden hlas. E, ti, e, poslanci, kteří pracují v Evropském parlamentu, musí projít takovým procesem um, určitou, určitou kontrolou jejich bezúhodnosti, také tam musí být vlastně také proces, který zaručuje, že nebudou ve střetu zájmu. Já chci říct, že vy jste odešel z Atosu, je to sotva pár týdnů. Takže co se týče střetu zájmu, většinou je takovou prevencí, aby tam bylo nějaká ta taková pauza, než ten člověk, když odejde z té firmy. Co si o to myslíte? Děkuji za vaši otázku. Je to téma, které mi hodně leží na srdci, to je zpráva, řízení. Na komisa- pro komisaře to je 10 let, protože prohlášení o veřejných zájmech to není za posledních pět let, ale je to za 10 let pro nás. Takže máte zde prohlášení o zájmech, které bylo předloženo výboru Jury. Pokud dovolíte takový, takovou připomínku, výbor Jury nehlasoval, pokud o mě, oni rozhodli, výbor jury, který je nezávislá struktura. Já nevím, jak to tam probíhalo, viděl jsem jen výsledek, ale demokraticky ten výbor rozhodl hlasováním, že není potřeba mě položit další písemné otázky. Oni prostě konstatovali na základě mého prohlášení, že tam není střed zájmu a pokud by byly nějaké další doplňkové otázky, vy jste je tady položili, Eh, konkrétně. Jsem rád, že jste mohu odpovídat na tyto doplňující otázky. To je normální, to je demokracie. To přesně toto udělal výbor Jury a nic jiného. To je jen takový, má, malá připomínka. Helena. Děkuji nyní paní Izabela Helena Kloč za EKR a za ITRE. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane Bretone, Vidíme, že máte velkou erudici v oblasti tohoto průmyslového odvětví, což je důležité pro zastávání tohoto portfolia. Dovolte mi několik podrobnějších otázek. Ty otázky se týkají velice důležitých průmyslových věcí. Zajímá mě váš názor na budoucnost seznamu strategických produktů. To jsou takové produkty, které nelze nahradit jinými produkty nebo jiným zbožím. Jak víte, tak tento seznam byl vytvořen v roce 2011, vytvořila ho Evropská komise a vy také budete jste odpovědný za, za, každou, za, vlastně za pravidelnou aktualizaci tohoto seznamu, která probíhá každé tři roky. Takže a teď právě už brzy očekáváme další aktualizaci tohoto seznamu. Takže mě zajímá váš názor na tento seznam, na jeho budoucnost. Ehm, bude tam nějaké, budou tam nějaké výrazné změny tohoto seznamu strategického zboží. A také mě zajímá budoucnost eh, těchto zboží. Například Cox, který je zásadní pro výrobu ocely. Zajímá mě, zda třeba koks zůstane na tomto seznamu. Musíme eh, si uvědomit, že bez tohoto paliva nelze vyrábět ocel. Včera jsme o tom vedli diskusi a eh, také chci ještě upozornit, že v tomto odvětví pracuje 2,6 milionů lidí. Děkuji, paní poslankyně. Je to naprosto také zásadní otázka a je opravdu těžištěm mých obav nebo mé práce už dnes a zítra ještě více, pokud budu potvrzen ve funkci. To je ten seznam těch, techni- těch kritických strategických eh, produktů, to je opravdu velice důležitá věc a všichni máme na paměti například kobalt, vzácné kovy a další, které jsou důležitými složkami pro rozvoj našich výrobků a zachovávání našich, našich průmyslových strategií. To je zásadní v řeť, hodnotovém řetězci, ať už v obraném průmyslu, ve vesmírné technologii, také pro zelené technologie. Takže je potřeba diverzifikovat zdroje zásobování. To je naprosto hlavní. V roce 2017, to bych chtěl připomenout, se zveřejnilo 27 kritických výrobních materiálů. Opravdu jsou to tém, je to téma, které dobře znám, takže podívám se velice rychle na to. Je potřeba ten seznam aktualizovat, je potřeba opravdu mít vizi do budoucna o této otázce je to právě v oblasti svrchovanosti, soběstačnosti průmyslové a technologické Evropské unie, protože to je taková cestovní mapa, která mi je svěřena konkrétně v, v rámci celého mého portfolia. Toto je opravdu věc, na kterou se velmi zaměřím. Nové zveřejnění tohoto seznamu bude v roce 2020, budeme na tom spolupracovat s parlamentem a souvisí to se strategiemi řetězce, diverzifikace za zdrojů zásobu chování, ale také možná eh, možnost s konkrétními strukturálními fondy. Můžeme se podívat, zda v Evropě, a to teď zjišťujeme, jsou ložiska, která mohou možná nahradit některé tyto kritické materiály, kritické složky, které pocházejí z vnějšku, takže to by mohlo také pomoci při rozvoji v této oblasti, ale je to nesmírně důležité téma také. Paní Kla a Klot, follow-up otázka. Za tom Děkuji vám za odpověď a děkuji vám také za prohlášení, že to je důležité. V písemných odpovědích také zmiňujete, že evropský že budeme potřebovat opravdu silný průmysl. Ekologická transformace se stává stále důležitější, důležitějším tématem v tomto parlamentu. Stále více se o tom tady hovoří. Jako každá transformace, ale i tato bude chtít čas a peníze a spoustu peněz. A proto bych se chtěla zeptat, jestli se mnou souhlasíte v tom, že plyn sehrává důležitou roli v ekologické transformaci, a to především v průmyslové základně. A že Evropská unie by měla podporovat výrobu energie přes plyn v nadcházejících letech. Musím říci, že tato otázka nám a odpověď nám hodně pomůže rozhodnout, jestli vás budeme podporovat nebo ne, protože je velice důležitá pro řadu národní delegací. Monsieur Breton? Pane Bretone, děkuji za tuto otázku a já tedy na ní odpovím zejména na základě té poslední připomínky, kterou jste učinila, je potřeba samozřejmě, aby v Evropě, abychom měli diverzifikaci našeho zásobování energiemi. A já opravdu budu ten komisař, který bude tedy z mé pozice, nejsem komisař pro energetiku, který bude upřednostňovat technologie, které nám umožní rozrůznit, diverzifikovat naše zásobování v oblasti energetiky. Nejsem naivní, já vím, jaké jsou ty cíle, úkoly v oblasti plynu, ten silový poměr geopolitický a tak dále, takže říkám to, pro nezávislost Evropy je potřeba, aby byla nezávislá v zásobování energetickými zdroji. A to znamená různé rozrůzněné zdroje energií zásobování, včetně těch zelených energií, čím dál více tedy. Takže já opravdu budu ten, který vlastně ponese tady toto, tento štít a bude se starat o to, aby byla naše nezávislost v tomto oboru dosažena. Uh, Děkuji. Nyní paní Sabine Frehen, která je za EPP a je předsedkyní výboru pro kulturu. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane navrhovaný komisaři, vzhledem k šíři vašeho portfolia, můžete nás ujistit, že také média a audiovizuální politika pro vás budou prioritou a že, si, že budou mít dostatek pozornosti, kterou si vyžadují, protože je tam celá řada věcí, která s tím souvisí. A také, tedy pokud mi to můžete přislíbit, můžete říci, jaká bude vaše hlavní priorita v této oblasti. Také musíme brát v úvahu duální povahu. Ehm, ne, ne, není, nejsou to pouze tržní ehm, úvahy. Zajímá mě, zda chcete spolupracovat eh, třeba s paní Věrou Jourovou a paní Marie Gabrielovou, eh, aby zde byl soudržný přístup v oblasti médií. Také by mě zvlášť zajímalo, jak plánujete koordinaci a spolupráci s paní komisařkou ehm, Gabrielou v programu Kreativní Evropa a jak chcete zaručit soudržné provádění mediálního a kulturního ehm, druhu tohoto programu? Děkuji, pane Breton. Děkuji vám mnohokrát, paní poslankyně Verhajen. Znám vaši práci v této oblasti i práci s pravodajky. My jsme se o tom bavili. Je to téma, které je opravdu důležité. A já jsem o tom i hovořil už. Já si myslím, že tady pořád ještě existuje eh, velký, velká, velká rezerva. Navíc je to průřezová oblast, které se také týká digitální revoluce. A patří to mezi velké výzvy našeho kontinentu. Chceme-li zachovat svou různorodost, chceme-li se držet základů, na kterých jsme byli vytvořeni, ale zároveň používat nové nástroje, které nám pomůže se e, vyrovnat e, těm největším obrům. Teď ta kvota těch 30% evropského obsahu, to je opravdu super a myslím si, že teď je ale potřeba se postarat do toho, aby to bylo v praxi dodržováno má to také určitě obrovský dopad na sociální oblast, na společenskou oblast. Prostě týká se to všech evropských spoluobčanů. Není to nějaké malinké téma, je to obrovské téma. Ale stejně tak jako ostatní témata, tak i tady platí, že digitální oblast na to má svůj dopad. A velké platformy také mají veliký dopad. Vy jste hovořili o programu média. A to je v podstatě oblast, kterou bude mít částečně na starosti paní Gabriel a částečně já. My se známe, myslím si, že velmi dobře spolu budeme pracovat. Eh, znám její práci i v minulé komisi. Prostě budeme spolupracovat. Ona bude dělat svou, své věci, já budu dělat své věci v rámci tohoto programu. Tak, aby Celé toto odvětví se mohlo dále rozvíjet. Budeme ho chránit, pomoci jeho trans, pomáhat jeho transformaci a nakročení do budoucnosti. Paní Ferhajen, prosím. No, už jste říkal, že směrnice o e, audiovizuálním odvětví už vstoupila eh, v platnost a je nyní převáděna členský stát, do, členskými státy do jejich legislativy. Je to jednou z nejdůležitějších e, legislativních předpisů. Hovoří se tam také o takzvaných prostředkovatelích. Vlastně je to něco podobného jako v režimu o elektronickém e, obchodu. Je to režim, který už za poslední 20 let se ukázal e, být úspěšným. Jaký máte, jako máte, jaký máte názor vzhledem k tomu, že se blíží čtvrtá revize směrnice o elektronickém obchodu? Hovoříte o aktu o digitálních službách, předpokládám, a případné novelizaci směrnice o elektronickém obchodování. Odpovědnost platform tam je zcela jasně stanovena. Já si myslím, že bychom neměli dělat jenom obecný dohled, že bychom neměli spochybňovat princip původu a přizpůsobit odpovědnost. Prostě tyto platformy mají hodně odpovědnosti, jak jsme říkali, budeme, budeme modernizovat tuto směrnici ve směru, o kterém jsem hovořil. A také slibuji, že plán, akční plán pro média a audiovizuální oblast bude zpracován, budeme na tom pracovat společně, protože vím, že vy k tomu máte hodně co říci a bude potřeba realizovat už to, co bylo přijato teď co se týče třeba těch 30%, jak se to bude počítat, bude to na hodinu, bude to na minutu, to jsou prostě věci, které je potřeba vydiskutovat. Já bych teda konkrétně spíš byl to počítat podle minut, když už jsme u toho. Pan Karleskin, prosím, Imko. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji, pane Bretone, za to, že jste přišel mezi nás. Řada s kolegou hovořila o vaší minulosti, tak já to nebudu dělat taky. Myslíte si, že uh, by vám vadilo, nebo že by bylo problém vytvářet eh, nebo regulaci pro malé a střední podniky, když jste jeden měl. Eh, to samé platí pro digitální oblast, kde jste prostě vytvořil a držel se velkých firm. To tež platí pro digitální svrchovanost, kdy vy jste v podstatě vedl evropský podnik, který se snažil zajistit tuto, a, tuto odpovědnost. Já na to mám svou odpověď, nebudu ji říkat. Chci se jenom zeptat na ekologické věci. Vy jste to trošku už na to narazil ale mám opravdu pocit, že tady jsou opravdu veliké vize a veliké problémy. Zajímalo by mě, do jaké míry chcete klimatické a ekologické otázky zapracovat do svého portfolia. A přesněji řečeno, jakou roli může digitální trh může, může hrát eh, v zajištění větší udržitelnosti evropského trhu. Děkuji vám za vaše otázka, děkuji za vaše připomínky. paní eh, zvolená předsedkyně mě to přesně takto postavila. Říkala, že to je sektor, který jsem v minulosti znal. Máte pravdu, že Green Deal je zcela zásadní věc. Ekologická transformace to prostě nejsou jenom prázdná slova, je to skutečně také o průmyslové strategii, alespoň tedy já to tak vidím a budu tomu věnovat veškeré prostředky také s eh, výkonným místopředsedou Timmermansem. Máme tady vizi, vizi do roku 2050, ale to už je skoro za rohem. Transformace továren, transformace výrobních postupů, transformace průmyslového odvětví. To už jsem zažil konec konců za těch posledních 25 let. Nemůžeme čekat do roku 2050 na naplnění těch, těch cílů. Prostě teď v nadcházejících pěti letech musíme rozhodnout, jak se bude transformovat to odvětví, abychom dosáhli těch cílů do roku 2050. Navíc je potřeba vzít v úvahu, že tady máme v průmyslu opravdu velikou hybnou sílu transformační. Existuje i řada dalších opatření, třeba oběhová ekonomika, nový legislativní rámec pro výrobky, nebo také otázky týkající se programovaného zastarávání. To si myslím, že, prostě, že tam je celá řada otázek. Že musíme využít technologii i k usnadnění energetické transformace k snižování emisí. Zase k tomu se dají využít digitální nástroje. Prostě já se, já se uvědomuji, že digitální sektor hodně, hodně emituje CO2, ale jsou tam prostě rezervy, dá se s tím něco dělat, jsou tam nástroje, které se dají snížit. Prostě všichni bychom se měli držet této ambice. A já ze své ze své pozice se budu snažit o to, aby všechny malé i velké firmy se držely této vizi. Ale rok 2050 o tom se bude rozhodovat během nadcházejících pěti let. Pan Karlzin, prosím další otázku. Vy jste zmínil tyto nové horizonty velmi správně. Soud ale jde jenom o průmysl, jde také o veřejný sektor, který v této oblasti velmi hodně investuje. Už teď máme ekologické kritéria v zadávání veřejných zakázek a kladu si otázku, jestli si myslíte, že u veřejných zakázek a evropské regulace v této oblasti bychom měli zajít z ekologie ještě trochu dále a jestli zároveň tím nemůžeme zvýšit konkurenceschopnost svých podniků. Nemyslíte si, že by bylo možné nějakým způsobem pomoci orgánům, které rozhodují o zadávání veřejných zakázek při uplatňování těchto ekologických kritérií, které často v podstatě z právních důvodů a e, důvodu e, právního rizika nejsou dostatečně využívány řadu těchto orgánů. Děkuji za to, že jste to zmínil. Zadávání veřejných zakázek, to si myslím, že je skvělá páka, kterou máme v rukou. 14 HDP Evropy, je to prostě obrovská páka. A v žádostého předložení nabídky budu apelovat na to, aby byly ekologické aspekty vzaty v úvahu. A to i v rámci systému klasifikace. Pochopitelně, že musíme mít konkurenční náklady. Kromě toho také máme novou eh, novelizovanou směrnici z roku 2014, která teďka funguje. Vím, že ji nevyužíváme dostatečně, ta ekologická kritéria. Takže já navrhnu, doufám, že se nám to podaří společně s parlamentem, spustit velkou komunikační kampaň s konkrétními pracovními skupinami, tak abychom mobilizovali veřejné orgány všude v celé Evropské unii aby veřejné orgány opravdu více brali v úvahu ekologické aspekty. A musíme je v tom smyslu vzdělávat, aby je brali v úvahu při přidělování veřejných zakázek. Já myslím, že to je obrovský nástroj, který máme v rukou a budeme na tom spolupracovat. Mr. Ignacio Děkuji nyní pan Ignacio Corao za ITRE, za nezařazené, prosím. Dobrý den, vážený pane kandidáte. No, nebudeme zastírat, že máme mnoho pochybností, které souvisí s vaším minulým působením a s možným střetem zájmu. USA a Čína zatím bojují eh, o to, kdo bude nejlepší na světě v technologiích, tak Evropa eh, je spíše takovým odbytištěm pro ostatní. Jak chcete eh, přispět k tomu, aby Evropa byla neutrální technologicky, jak, jak tomu chcete konkrétně na pomoci. Pak se také chci zeptat na průmyslovou strategii. Některé firmy byly odkoupeny zahraničními vlastníky a oni vlastně blokují výrobu nebo dochází k relokacím a to má také velký dopad na Evropu. Například Tarantos, ehm, ocelárny Tarantos, jaké konkrétní opatření hodláte přijmout, abych se indust- průmyslová strategie přizpůsobila tomu zelenému údělu a jak pomoci průmyslu, aby inovovali, aby byli udržitelní. Děkuji. To je celý ten projekt vlastně, který je potřeba vytvořit. Děkuji, protože vy tu otázku, vy pokládáte ty konkrétní otázky. Vidíme, že z těch vašich otázek, že je zde ambice, je zde vize do roku 2050, o které jsem hovořila, potom se musí řešit ty naléhavé záležitosti a to, ty jsou všude, víme, jaké jsou ve všech našich zemích, na celém území Evropy, pokud se týká toho přechodu, té tranzice. Takže tady jsou samozřejmě nástroje, které existují a které budeme nadále využívat. Tyto nástroje jsou, je fond pro transformaci, zejména pro ekologickou transformaci směrem k zelené eh, ekonomice. Takže to skutečně budou ty nástroje, které budeme moci použít tam, kde můžeme a musíme to udělat, abychom vlastně vyřešili tady tu tranzici, ten přechod, o kterém jsme hovořili. Ale kromě toho jste mluvil o a Já také chápu tu vaše, vaši otázku o tom, že bychom měli posilovat nebo vytvářet určitý průmysl, určitou průmyslovou základnu, protože to tvoří mm, velké procento našich, zaměstna, našich pracovních míst se světovými aktéry. Já nemám rád eh, pojem šampion, mistr. Máme zde šampion, mistra v tenisu, v basketbalu, ale vlastně podnik to je společenství žen a mužů. Ano, potřebujeme velké podniky. Velké podniky, abychom mohli eh, působit na světovém hřišti. A proč potřebujeme velké podniky? Protože jednak nám to zpomožu, zvyšujeme v inovační a výzkumné kapacity a působit na celém evropském území. Takže samozřejmě musíme postupovat tak, abychom nadále zvyšovali počet velkých podniků, kteří jsou velkými konkurenty nebo velkými hráči těm velkým americkým a čínským podnikům, o kterých jste hovořil a musíme úzce spolupracovat s výkonou, budu výko, spolupracovat s paní Verstager, pokud budu zvolen jako komisař, která bude mít toto portfolio. Pane Korá, máte doplňující otázku? Ano. Já jsem asi možná úplně nepochopil, jaká konkrétní opatření máte na mysli, aby jsme dohnali tu, tu technologickou propast. Aby jsme například oblast eh, umělá inteligence. No tam jsme naprosto pozadu, ať už v porovnání s USA nebo s Čínou. A pak se ještě chci zeptat na průmyslové plány a na jejich souvislost s tou zelenou dohodou. Jaké nástroje chcete eh, použít třeba na podporu malých a středních podniků? Protože třeba budou třeba velkou překážkou pro ně jsou ceny surovin. Takže můžete nám říct nějaké, nějaká konkrétní opatření, která byste rád prosadil? Děkuji. Pane poslanče, ještě jednou říkám, existují zde fondy které máme k dispozici, které budou moci napomáhat tomuto přechodu. Ty můžeme využívat. A komise samozřejmě se bude zabývat tím, jak co možno nejlépe je využívat. Mám na mysli fondy soudržnosti zejména, ale bude to na každém regionu, na každém státu, aby si zvolil investiční strategii, která bude nejvhodnější pro danou situaci. Hovoříte o konkrétním příkladu umělé inteligence. Já s vámi nesouhlasím. Nest, neprohráli jsme válku, já už jsem to říkal. Umělá inteligence to jsou algoritmy, výpočty, údaje. A my je to stále vytváříme. Dnes celá planeta je 40 milionů miliard údajů. Za pět let to bude 175 tisíc miliard, miliard údajů. Musíme to znásobit čtyřmi. Tyto údaje se stále vytvářejí. Musíme si je osvojit, ten objem tady bude a abychom je nasměrovali k našemu průmyslu, k našim malým a středním podnikům, k, k uživatelům. Vůbec jsme tu válku neprohráli vzhledem k Američanům nebo Číňanům v oblasti umělé inteligence. To říkám všem, všem kteří mě budou doprovázet v tomto boji dalším. To je moje hluboké přesvědčení. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Karlo Kalenda za ITRE za jménem frakce SAD. Velice děkuji za slovo. Já bych nejprve chtěl říct, že mám velikou radost, že máme kandidáta na komisaře, který má tak velké zkušenosti z podnikatelské sféry, protože komisař eh, nebude mít eh, za úkol nějaký rybolov v hlubokých vodách, ale zkrátka bude odpovídat za podnikatelskou sféru. Také jsou. Takže je důležité, abyste eh, abyste tedy měl zkušenosti, ale já mám obavy z něčeho jiného. Týká se to skutečného rozporu mezi názory, které existují Mezi komisařkou Vestagerovou eh, je tam, ta, je tam ten plán eh, těch evropských šampionů. Ale někdo si myslí, že to není dobrý, eh, dobré poselství vůči našim občanům. Takže můžete nám říci obecně, co si myslíte o této myšlence, o této koncepci evropských šampionů? Děkuji, pane poslanče, za vaši otázku a také za vaše připomínky. Osobně samozřejmě s nimi souhlasím. Ale přek- a překvapím vás, překvapím vás po druhé, protože se zdá, že říkáte, že má možná rozdílné názory s komisařkou Verstager. Co se týká Alstom Siemens, myslím si, že Komise neměla jinou možnost, než přijmout to rozhodnutí, které přijala na základě platných pravidel. Otázka, která zde vyvstává, která, kterou položila zvolená předsedkyně paní von der Leyen, to je prostě veřejná otázka. Přesně stanovit ty nové cíle. Hovořili jsme také o tom poměru sil, o digitálním paktu a tak dále. Musíme si položit tu otázku hloubkovou o veškerých našich politikách a jej, zda jsou skutečně uspůsobeny tomuto vývoji. Nemůžeme řídit nadále kontinent s politikami, které byly vypracovány před 25 lety. To prostě nejde. A čili musíme otevřít znovu tento, tyto projekty a já k tomu přispěji v rámci mých možností relevantní trhy v digitální oblasti už nejsou takové, jako byly před 25 lety. To prostě má dnes úplně jinou formu, dokonce ani jako před 15 lety. A co bylo tam relevantní? To já kladu tuto otázku. Musíme najít ta řešení a přizpůsobená stávající situaci. Já jsem naprosto odhodlán od, od, vykonávat tuto práci a vždy budu loajální. Mr. Kalenda, follow-up? Pane Kalendo, máte ještě doplňující otázku? Děkuji. Já nejsem překvapen touto odpovědi. Spíš jsem eh, překvapen tím, co jste říkal dříve, ale beru to tak, že jste změnil názor. Takže teď otázka, ty šampioni, ty, ty firmy. Pokud máme nějaké evropské šampiony, já si myslím, že je důležité, abychom měli takové firmy, tak jak potom budeme, jak se vypořádáme s koncentrací na trhu, protože to je důležité nejenom pro spotřebitele, ale také pro dodavatele. To jsou často malé a střední podniky. Často je to i třeba různý strategický sektor, jako třeba mm, obraný sektor. Takže jak eh, se vypořádat s touto konkrétní otázkou? Děkuji. Já jsem pro hospodářskou soutěž. Jsem pro volnou hospodářskou soutěž to je hodnota, která mm, založila, na které je založen náš trh, náš vnitřní trh. Já jsem opravdu horlivý obhájce a zastánce hospodářské soutěže, jsem proti monopolu. Já vím, jaké škody to způsobuje, ale opakuji, je potřeba znovu otevřít, revidovat některé záležitosti. Včetně, a děkuji, že to říkáte, pane Kalando, nejen co se týká vlivu jednoho podniku, ale abychom se podívali na celý ten takzvaný ekosystém. Teď už to není uzavřený kolektiv. Naše eh, to je celý řetězec, na čem musíme pracovat. A vy máte zcela pravdu, když to říkáte. To proč? Protože budeme mít také velké průmyslové koncerny, velké skupiny, které budou vlastně utvářet ty hodnotové řetězce. A já budu na to dbát, já jsem to zažil ve svém životě. To není jenom v určitém eh, území, ale je to na celém evropském kontinentu. Děkuji. Back to my... Děkuji a nyní eh, opět přivezme slovo můj kolega, pan Krásnodebsky. Děkuji. Takže teď nás čeká ještě šest dalších eh, řečníků. Nejprve pan Antonius Manders za EPP IMCO, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane navrhovaný komisaři, my bychom chtěli posílit vnitřní trh, jednotný trh. Eh, zatím vš- všechno trvá příliš dlouho, všechno je to náročné, ty procedury. 80% podniků raději podniká pouze ve své zemi, než aby všechno plnili všechny ty předpisy. Takže my chceme jasnou harmonizaci, jasné právní předpisy a také bychom chtěli um, zkrátit všechny uh, postupy, které se týkají přeshraničních soudních sporů. Dávám takový příklad. V roce 2009 jsme předložili pozměňovací návrh, kde měly být společné nabíječky pro mobilní telefony. A Evropský parlament, Rada i komise, všichni byli pro, všichni to jednomyslně schválili. A letos máme 2019, rok 2019. A komise přišla s nějakou studií, proved, byl proveden nějaký výzkum tedy této nabíječky, univerzální nabíječky, a toto všechno vlastně už se táhne 10 let. Vypadá to, že zkrátka veliké technologické firmy dělali všechno, co mohly, aby ten projekt univerzální nabíječky někam odsunuli. A kvůli tomu zde máme tuny odpadu každý rok. Pokud si eh, mobilní telefony, mobilní zařízení jsou dnes naprosto zásadní, ale pokud si chcete dobít eh, telefon nebo tablet, tak potřebujete tu nabíječku. Takže mě zajímá, omezte se prosím na jednu minutu, říká předseda. Takže pokud se stanete komisařem, co s tím uděláte? Za prvé, souhlasil byste s tím, souhlasil byste s tím, abyste byla univerzální nabíječka, ten projekt univerzální nabíječky a také co uděláte s tou harmonizací? Prosím, děkuji, pane Bretone. Děkuji, pane poslanče a děkuji, pane předsedo. To je téma, které je, a to je přesně takové to symbolické téma pro to, co je potřeba, abychom udělali. To se týká mnoha našich spoluobčanů. Nejprve bych chtěl říci, že jsou už věci, které byly udělány ti, kteří už jste byli přede mnou, udělali určité věci. Samozřejmě eh, to už, mě, už se poměrně zkrátil čas eh, te, na, související s tou roztříštěností. Komise je nadále odhodlána i dosáhnout dohody na dobrovolném základě mezi výrobci, ale souhlasím s vámi, já jsem zde nový, přicházím a omnívám se, domnívám se, že to zatím neodpovídá očekáváním spotřebitelů. Takže co můžeme udělat? Byla zahájena do, studie dopadů, to je dobré, já se pokusím to zrychlit, pokud budu zvolen, možná i e, s případným cílem budoucího legislativního návrhu. Podíváme se na výsledky té dopadové studie, abychom tedy viděli, co z toho vyplyne a to bude mít také dopady na spotřebitele, na průmysl, na životní prostředí, co se týká inovativního potenciálu. O tom bych se chtěl zmínit. Ta jednotná nabíječka, Umožní to také dosáhnout významné technologické inovace, aby mm, čím je to větší, tím eh, více technologie, takže je to průmyslové téma výrobní, které není úplně jednoduché, nehovořím pouze o normách. A já vám to říkám zcela jasně, protože jste položil přímou otázku. Pokud uvidíme, že ta analýza dopadů z ní nevyplynou požadované výsledky, tak já tedy budu, bych uvažoval o možnosti, že navrhneme legislativní iniciativu, samozřejmě v rámci legislativního postupu. Pokud nebudeme spokojení teda, tak potom půjdeme tím směrem, o kterém jste hovořil. Dobře, ještě doplňující otázka? Oh, for my question. You... Máte ještě minutu na odpověď, pane Bretone, ale uh, otázka byla zodpovězena rychleji. Takže máte ještě doplňující dotaz? Takže já jako předseda jsem takto rozhodl. Takže, pane Bretone, vy máte ještě jednu minutu. Děkuji, já jsem myslel, že už jsem, děkuji, já jsem myslel, že už jsem vyčerpal svůj řečnický. Takže další řečník, paní Konečná. Vážený pane designovaný komisaři, eh, kromě toho, že neexistuje, neexistuje právní základ pro zřízení Evropského obraného fondu, což byste měl jako budoucí komisař vědět, a vy jste nám ho dneska tady už rozdělil, několikrát jste ho rozdělil mezi různé instituce a firmy a podobně. Tak dobře, eh, chcete rozdělovat, tak rozdělujte, ale 10 tohoto obraného fondu má být věnováno na narušující obrané technologie. Vaše firma nebo bývalá firma, ve které jste působil, je přední IT společností v této věci. Tam neexistuje neexistují žádné tisíce firm. Vy jste pracoval ve firmě, která byla předním dodavatelem například i pro francouzskou vládu. Opravdu si nemyslíte, že není řešení, že tak, jak jste dnes řekl, odejdete z místnosti, nebudete se podílet na rozhodování o smlouvách nebudete se podílet na rozhodování o výběrových řízeních nebylo by jediným správným řešením abyste se generálního ředitelství pro obranu prostě vzdal protože pokud uděláte cokoliv jiného tak vždy zůstanete ve střetu zájmů? Euh, Děkuji vám za otázku, paní Konečná. Já jsem si, myslel, že jsem se k tomu vyjádřil. Já si myslím, že u zprávy věcí veřejných, tak jako jsem o tom předtím hovořil, a konec konců se k tomu odkazovalo mnohokrát v této diskusi. Já jsem pracoval v řadě firem, byl jsem ministr, pracoval jsem v regionální vládě a chtěl jsem být nezávislý. A protože jsem byl ministrem francouzské vlády, tak přece nebudu favorizovat Francii. Já prostě se vždy budu držet obecného zájmu. A protože jsem komisař, tak nebudu protěžovat svou původní zemi. Nebudu favorizovat Francii. A protože v minulosti jsem působil třeba ve Futuroskopu, eh, což byl první tematický park v Evropě, tak nebudu favorizovat tento druh turistiky. A protože jsem odešel z podniku, který pracoval no teda možná daleko, ve, daleko méně v oblasti a, eh, obrany, než vy si myslíte, tak přece nebudu kvůli tomu odcházet do obrany. Já se budu držet pravidel, která mě byla nastavena. Já si myslím, že můj portfej je velmi koherentní a to si vyžaduje toto nové generální ředitelství, které budu muset vytvořit. Prostě potřebujeme generální ředitelství pro vesmírnou obranu. Protože za obranou toho čtvrtého informačního prostoru prostě stojí i toto. A budeme se muset nad tím společně zamyslet. Pochopitelně, že do toho budeme implikovat i Evropský parlament. Proto jsem tady přišel a budu se sem neustále vracet, abychom si společně vysvětlili, jak má fungovat kybernetická bezpečnost a obrana. Všechny ty aspekty, o kterých jsme hovořili, jsou v tuto chvíli dotčeny eh, oblastí obrany a eh, také třeba i vesmíru. smíru. A z důvodu koherence si myslím, že prostě ten systém byl navržen takovýmto způsobem. Já doufám, že mě potvrdíte a že to budu moci zavést do praxe. Protože nemáme čas, ani minutu nemůžeme promrhat. Takže vy budete implementovat Evropský obraný program, přestože znovu opakuji, že je v rozporu se zakládajícími smlouvami Evropské unie. Ale eh, pokud tedy ho budete implementovat, chci se vás zeptat konkrétně, jaké kontr- konkr- kontrolní práva a kontrolní mechanismy nám jako Evropskému parlamentu zaručíte. A prosím, neříkejte mi zde vzletné věty, řekněte mi, co konkrétního my jako parlament budeme mít jako kontrolní mechanismus v rámci Evropského obraného fondu. Mr. Breton, s'il vous plaît. Merci, donc... Euh, Děkuji. Eh, musíme vycházet, nebo záruka je to, že se budu držet jenom toho, co bylo nastaveno v pravidlech. A projekty tohoto eh, fondu budou diskutovány v parlamentu. Já to znám, budu to tak dělat a klidně učiním ještě další kroky. Omlouvám se, že k tomu znova vracím, ale právo a práva věcí veřejných je pro mě důležitá věc. Já vím, že někteří hovořili o legitimitě tohoto fondu. Článek 41.2 týkající se operací, že tedy Evropská unie nesmí financovat operace. Ta diskuse byla velice široká i v tomto parlamentu o tom právním základu. Legitimita tohoto fondu, konec konců právní služba to nepovažuje za nelegální. 160 163 a 186 já jsem si to velmi dobře nastudoval, vím, že se o tom tady diskutovali, mám na to svůj názor a chtěl jsem jenom potvrdit, že vás budu tady v tomhle podporovat jako parlament. Děkuji a nyní další řečník, pan Benifej, IMCO SAD. Grazie, presidente, caro commissario designato. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane kandidáte Bretone, každých pět let. Eh, pardon, tedy eh, velký počet eh, občanů má mobilní telefony, to je velký objem dát a s tím také souvisejí různá nebezpečí, různé výzvy. Mm, také je zde ten projekt společného prostoru pro data. Každý, pak je zde také projekt nového aktu o umělé inteligenci, který má posílit naše kompetence. Ale jak zároveň chcete chránit eh, soukromí? Jaký, jaký má k tomu Evropa mít přístup? A pak eh, se ještě chci zeptat na tu budoucí strategii o umělé inteligenci. Říkáte, že se k tomu chcete věnovat, eh, této práci, ale jak chcete chránit evropské občany? Co konkrétně chcete udělat? Jak chcete zabránit tomu, aby umělá inteligence se nedala nějak zneužít, aby nemohla eh, diskriminovat někoho třeba na základě jeho etnicity nebo nějakých eh, osobnostních údajů, protože v tom spočívá velké nebezpečí. Nejprve bych vám chtěl připomenout, že to, co zakládá náš vztah k těmto otázkám, tak to je směrnice o e-commerce z roku 2000. Musíme se vrátit k těm základům a to jsou právě tyto základy, které se nezmění, to vám potvrzuji, nebo uklidňuji vás v tomto směru, které vlastně vytvářejí ten náš postup eh, k mm, zakládání s údají. Vrátím se k některým důležitým věcem, ne žádný všeobecný dohled, ne princip země původu a samozřejmě odpovědnost a zejména odpovědnost velkých platform, aby dbali na to, aby všichni ti, kteří budou zasahovat nějakým způsobem, kteří budou působit pod, podnikat v tomto prostředí plném údajů, aby dodržovali ty základní věci z našeho pohledu, aby tedy tam nedocházelo k nějaké diskriminaci, nenávistným projevům, podporování terorismu nebo všechny ty eh, vzkazy eh, z, z pornografického rázu a tak dále. A ta pravidla bude potřeba uspůsobit, ale samotná svoboda která je vnitřně vlastní tomu konkrétnímu světu, to je pro mě jedna ze základních svobod a tu zachováme. Mohu vám potvrdit, že skutečně toto je logika, se kterou budu postupovat. Jsme různí samozřejmě na různých kontinentech. Je to náš původ, naše specifikum a půjdu ještě dále. Je to to, co se nám podařilo udělat se všeobecným nařízením o ochraně údajů na, doufám, že ten způsob, jakým budeme se eh, stavět k těmto otázkám, i včetně těch etických pravidel, která začneme definovat, pokud jde o využívání umělé inteligence, že to všechno bude sloužit jako reference pro nás, pro evropské občany a také možná i pro zbytek světa. Um, je... Ještě doplňující otázku? Ano, děkuji. Já bych teď eh, přešel na trošku podobné téma, takzvaná kolaborativní ekonomika. To, té se také týkají změny umělé inteligence. Ve svých písemných odpovědi, odpovědích jste řekl, že kolaborativní ekonomika mm, vytváří nová pracovní místa, nový růst, nové podnikatelské příležitosti, ale zároveň, že je důležité brát eh, také chránit stávající standardy pracovně právní ochrany. Uh, Eh, říkal se také, že budete spolupracovat s komisařem pro pracovní eh, místa, pro zaměstnanost a že chcete zlepšovat pracovní podmínky pro takzvané hm, pracovníky platform. Můžete konkrétně říci, jak eh, chcete zlepšit spolupráci s ostatními komisaři, tak abyste hm, vylepšili pracovní podmínky hm, lidí, kteří pracují pro platformy, tak aby se i ta takzvaná ekonomika platform rozvíjela dobře a aby to také zároveň i chránilo spotřebitele a ty zaměstnance. To je zásadní otázka, protože samozřejmě patří k mým hlavním úkolům a také k těm změnám, k těm převratům, eh, na které poukazujeme o začátku tohoto slyšení. A samozřejmě je to středobodem té strate- strategie toho portfolia, které mi bude svěřeno, pokud mě potvrdíte ve funkci. Všichni vědí, mladí i starší, kteří pracovali na této platformě, že 10% Evropanů dnes pracovalo v určitém okamžiku v těchto platformách. A jaký je ráz těchto platform to umožnilo vytvořit určité business modely, ekonomické modely neuvěřitelné, nebudu dělat reklamu pro někoho, ale víme všichni, o jakých aktérech zde mluvíme, ale je zde velká nejistota, velká prekérnost toho celého toho řetězce. Trošičku si zde hrajeme se slovíčky. Je to skvělé, ta nová generace, to jsou osvč, to jsou živnostníci, samopodnikatelé. A je pravda, že mladí lidé dnes, mnoho z nich jsou takovými to živnostníky nebo osvč, ale to neznamená, že se ruší sociální práva, takže já budu dbát na tento vývoj, budu ho sledovat, abychom se vrátili k tomu, co tvoří ten náš základ, ten náš sokl a aby se to uplatňovalo na všechny platformy. Budeme o tom diskutovat samozřejmě a pokud to nebude stačit, tak půjdeme ještě dále. Děkuji. Další je paní Kim van Šparentak za IMKO za zelené. Prosím. Děkuji. Vytvoření vnitřního trhu přineslo prospěch občanům i ekonomice, ale stále více vidíme, že se eh, rozšiřuje pro, vlastně, eh, že se ten veřejný zájem oddaluje. Například eh, v oblasti zdravotnictví se v Nizozemsku jsou problémy. Lidé, kteří mají třeba nějaké mentální potíže, najednou ztratili přístup k odborníkům nebo k tomu zdravotnickému zařízení, kam chodili, protože zkrátka to zařízení třeba nedostalo, nevyhralo tender. Takže jak chcete zaručit, že zde zůstanou eh, všechny sociální a environmentální standardy a že budou zde zaručeny také všechny služby pro občany? Poté, co Dánsko řeklo, že už že od roku 2030 nebude dovážet třeba dýzlové motory. Řekla komisařka Běnkovská, že takový zákaz by znamenal eh, vlastně porušení pravidel EU o homologaci. Takže, ale my teď potřebujeme, také jsou zde třeba přístup, přístupy, které říkají, že některá automobily nesmí jezdit do centra, takže myslíte si, že byste mohla být tato možnost pro eh, automobily se spalovacími motory, aby nejezdili do centra? Děkuji. Takže k této otázce, paní poslankyně, první to bylo více otázek. První otázka se možná bude týkat více, doufáme, budoucí kolegyně, paní Kyriakides, protože to se opravdu týká zdraví, zdravotnictví. Je pravda, že to už má, je dosti široké portfolio, které nehodlám rozšiřovat na zdravotnictví, i když samozřejmě jsou zde při, související služby, ale toto je samozřejmě velmi důležitá otázka. Pokud paní Kyriakides se jí bude zabývat z, toho pohledu, který jste zmínila, tak to je samozřejmě její pozice. Ona by spíše byla tou osobou, která by odpověděla na vaši otázku. Druhá otázka. Eh, jaké by byly dopady nebo důsledky, zejména pro to bezuhlíkové hospodářství do roku 2050, Dieselgate, ten skandál kolem Dieselgateu, který vyvstal zejména i díky práci eh, Evropského parlamentu, ten vyšetřovat, výbor pro vyšetřování, to byla důležitá práce, kterou odváděl. A vidíme, že teď tedy, abychom jaksi reagovali na ten skandál, tak některé země začínají vytvářet určité normy, O těch jsme některých už z nich hovořili, ale je zde potom také celá ta věc týkajících se bezemisních vozidel. Už se o tom začíná v některých zemích mluvit i někteří výrobci. Já neříkám, že to je jednoduché, ale myslím si, že to je dobré. Jsou určité místní pobídky, které existují finanční. Je potřeba dbát na to, aby byla dosažena určitá rovnováha, aby to nenarušilo eh, stabilitu vnitřního trhu. Ale tady toto uvědomění si ty státy, které začínají některé urychlovat ta, tady tyto věci, aby vlastně dosáhla Evropská unie toho cíle bezuhlíkového hospodářství do roku 2050. To všechno ale musí být slučitelné s pravidly platnými pro vnitřní trh, tak aby ho to nenarušovalo. Máte doplňující dotaz? Paní poslankyně? Děkuji za tuto odpověď ale některé věci mi stále ještě nejsou úplně jasné, protože zde v podstatě hovoříme o veřejném zdraví, o zdraví našich občanů, o čistotě ovzduší, o toho vzduchu, který všichni dýcháme. A ten je dost špinavý právě také kvůli tomu, že zde máme eh, špinavé motory. Domníváte se, že prohlubování vnitřního trhu je důležitější než eh, třeba směrnice o čistotě ovzduší a naše klimatické cíle? Ne, ale ještě jednou, já si myslím, že ty naše ambice, které jsme kolektivně mm, schválili a přijali se zvolenou, v čele se zvolenou předsedkyní von der Leyen dosáhnout bezuhlíkového hospodářství by nám mělo umožnit jít tím směrem, který jste nastínila, vzduch, který dýcháme, ten eh, samozřejmě bude ovlivňovaný rozhodnutími, která budeme přijímat a která přijímáme. Takže já opravdu chci eh, povzbudit, aby se postupovalo co nejrychleji, včetně aby se šlo tím směrem, o kterém jste hovořila. A co se týká toho zbytku, udělali jsme zde odkaz na aferu Dieselgate, tak je potřeba brát v úvahu pravidla schody máme pocit, že někteří to trošku využívají více, jiní pokročili více. Když se podíváme například, jak Čína využu, využívá těchto faktorů konformity, my jsme dneska 68 gramů na kilometr, ale já doufám, že mm, brzo to bude 90 a Čína už je na 60. Takže vidíme, že jsou kontinenty, které jdou tímto směrem, o kterém vy hovoříte, takže já také budu tlačit na tyto výrobní průmyslové změny, které by šly touto cestou, ale důležité je, abychom měli tu vizi, tu vizi, jejímž nositelem tedy bude místo předseda Timmermans, tak aby to všechno vedlo k tomu vývoji, o kterém jste mluvila. Děkuji. Děkuji. Další je paní Iskra Michajlová za ITRE a za skupinu Renew Europe. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane kandidáte, ve svém budoucím portfoliu je pod podtržena také budoucí průmyslová politika a její konkurenceschopnost a také rozvoj evropské průmyslové politiky prostřednictvím automatizace, digitalizace a tak dále. E, průmysl musí být udržitelný a konkurenceschopný a potom přinese mnoho dobrého pro naši společnost i pro naši ekonomiku. Nicméně některé průmyslové odvětví, jako třeba strojíren, pardon, stavebnictví, tam ta digitalizace příliš nepokročila. Takže se chci zeptat, jak chcete, aby digitalizace se stala třeba prioritou i pro stavebnictví? Jak, jaké pobídky chcete připravit? Třeba nějaká speciální centra pro posílení digitálních eh, dovedností lidí, kteří pracují v tomto odvětví? Merci. Eh, Děkuji vám, paní poslankyně. Ano, já už jsem o tom hovořil. Všechna odvětví na vnitřním trhu jsou dotčena digitalizací. A děkuji, že jste připomněla stavební průmysl, protože mám pocit, že se o tom nehovoří. Je to určitě zásadní sektor. A chci připomenout, že to je 9% HDP Evropské unie, ten stavební sektor. 3 miliony podniků, 10 miliony lidí tam pracují. Nicméně, a já to taky tak vidím, tam to opravdu digitalizace velmi naruší. Otře se tím. Hovořili jsme o 3D eh, výrobě eh, stavebních bloků. Prostě k tomu budete potřebovat mít i vzdělání v informatice, nejenom ve stavařině. Bude se to vyžadovat použití specifických eh, technologií. A zase se vracím k údajům. Budeme potřebovat i kvantové um, čidla, sběrače údajů. Čili když se podívám do všech sektorů stavebního průmyslu, tak vidím, že na to bude mít krok po kroku digitalizace stále větší dopad. Budeme tedy muset zajistit eh, vzdělávání v této oblasti, abychom prostě ty 3 miliony stavebních podniků mohli vyškolit. Budeme vytvářet takzvané poli inovace a v oblasti digitalizace ve stavebnictví. Zajistíme, aby měli k dispozici tyto eh, technologie přímo na místě, aby byly k dispozici údaje, a budeme mít také program pro tento inovační pol. Bude se to potřeba financovat a chceme také vytvořit evropskou databázi údajů právě, která by mohla sloužit digitalizaci stavebního průmyslu. Děkuji. Máte ještě doplňující dotaz? Ano, děkuji za toto odpověď, která byla kompetentní a úplná a konkrétní, pardon. Eh, dovolte mi ještě doplňující dotaz. Vaše portfolio se má zabývat také digitalizací Evropy. Má tam být nějaké kritérium pro malé, má se vlastně eh, připravit nějaké kritérium pro malé a střední podniky, protože malé a střední podniky eh, a jejich vývoj má jít ruku v ruce s digitalizací. Můžete nastínit trochu více svou vizi a tuto evropskou strategii, zejména strategii, která se má týkat malých a středních podniků? Děkuji, prosím, pane Bretone. V podstatě by se to dalo zhrnout v pěti bodech, které, o kterých jsme hovořili, ale já to klidně zopakuji, protože je to pro mě důležité. Týká se to především překážek administrativních a regulačních. Za druhé, Týká se to zlepšení používání směrnice o platebních lhoutách. Konec konců 30 malých a středních podniků kvůli tomu jde do bankrotu. Dále je potřeba aktivně podporovat financování malých a středních podniků, máme k tomu nástroje a budeme připravovat další. Za čtvrté, a už jsme o tom hovořili, je potřeba přizpůsobit jednotný trh specifiku malých a středních podniků. A za páté, je potřeba rozvinout kompetence, především v digitální oblasti. Dříve jsem o tom nehovořil, je potřeba zmínit trvalou udržitelnost, zvláště ve stavebnictví. Izolace, nulo, eh, pasivní domy a podobně. A já už jsem o tom hovořil s komisařem Schmidtem. Budeme na tom prostě pracovat společně. Je to velice důležitá téma. Chci připomenout MVOje pro malé a střední podniky. Ten bude hrát důležitou roli, aby v podstatě přebral štafetu Evropské komise v terénu v této oblasti. Děkuji. A posledním je pan Christian Eller, ITRA EPP. Fairly short question. Děkuji. Já mám How... poměrně stručný dotaz. Pane navrhovaný komisaři. Jak se vyrovnat s výzvami, které před nás staví třeba to, že Čína se stále více snaží vlastně mm, se, jak se využívat nebo jako, jako kupovat naše technologie? Pokusím se, aby moje odpověď byla trochu delší než vaše otázka. Je to pochopitelně velice široká otázka. No. Za prvé, první otázka, která tady padla, se týkala technologické strategie. Prostě nemůžeme dovolit úplně všechno. A vím, že včetně vaší země, Německa, pane LR, se setkáváme s případy, které by asi neměly úplně projít bez větší pozornosti. A předpokládám, že víte, na co narážím. Takže nebuďme naivní. A jak jsem říkal, je potřeba se pořádně podívat, co se kolem nás děje a u nás děje a jak se můžeme bránit na trhu, kde konec konců platí pravidla a směrnice o službách. Ale taky si myslím, že bychom měli trochu intenzivněji používat nástroje, které se týkají filtrace přímých zahraničních investic, protože to tedy ve smyslu strategický zájmu. Já vím, že ostatní to dělají, ostatní kontinenty. Zatím jsme technologické svrchovanosti nedosáhli, směřujeme k tomu. Kromě toho, ještě budeme muset vytvořit odvětvovou politiku projektů ve společném zájmu, v Evropě, které nám umožní masivní intervence v rámci redefinice celého odvětví a postavit průmysl na nový základ. S tím, že ostatní, eh, aby to nebylo jenom tak, že ostatní světadíly financují podniky, které potom přijdou k nám. Máte doplňující otázku? V politice je to někdy jako v životě, že někdy je lepší eh, až ten druhý vztah, až ta druhá láska. Takže říkal, hovořil jste o kodexu chování komisařů, říkal jste, že ho budete dodržovat. A pak se eh, tam to je to tak, že eh, to, zda je někdo z odboru nebo eh, zda je lobbysta, vlastně, že se, že se to mění, ty úlohy. Občas to vypadá, že eh, jsou zde jaksi diskriminováni lidé, kteří přicházejí na posty z ekonomického sektoru, z podnikatelského prostředí. And now, Commissioner designate... Pane komisaři, nyní máte pět minut na závěr. Bien. Dobře, děkuji. Dámy a pánové, poslanci. Nejprve děkuji za tuto diskusi. Chci vám říci, že způsob, jakým jsem se připravoval na odpovědi na vaše otázky, byl takový trošku originální podle mých kolegů, kteří mě pomáhali v tomto úkolu velmi rychle, protože jsem měl sotva 10 dnů na tu přípravu. Spíš než abych trávil čas v odděleních komise, jenom na čtvrt hodiny jsem se sešel s jednotlivými generálními řediteli, ale strávil jsem naopak 10 dnů tím, že jsem se s vámi co nejvíce setkával. Samozřejmě jsem se nemohl setkat se všemi, za to se omlouvám, ale více než 50 diskusí, více než 50 z vás jsem se setkal a to mě připravilo, protože to jste vy, kteří zastupujete právě politiky, které musíme uplatňovat. A děkuji vám za to, ať už bude jakékoliv rozhodnutí, které přijet, přijete. Je to obrovská lidská zkušenost, nesmírně cená, kterou nikdy nezapomenu a budeme na tom stavět náš vztah, pokud mě potvrdíte. Jedn, vnitřní trh svou stabilitou a svým rozměrem eh, spočívá na mm, geopolitické situaci a musíme čelit těm velkým třem výzvám, které zopakují a stále je budu opakovat během celého mého mandátu. Environmentální, digitální a sociální výzvy které před námi stojí. Abychom pracovali ve všech těchto třech oblastech, tak tomu bych věnoval veškerou mou energii, pokud mě potvrdíte, abych lépe ochránil náš vnitřní trh, transformoval ho a abychom předvídali skutečně rozumně náš kontinent, připravili na toto století. Nesmíme ztrácet čas, je to opravdu naléhavé protože je, naše vědecké výrobní úspěchy nám umožní, abychom získali eh, přispívali ke světu, který se inspiruje našimi hodnotami, abychom hráli vůdčí roli. Mělo by to posílit náš potenciál eh, spolupráce i v digitální oblasti a proto. A přitom je to úžasný výdobytek a je to také skvělá zpráva, protože my, Evropané, máme na dosah ruky obrovské zdroje, které ještě můžeme využívat. A Možná bychom tím překonali ty staré překážky, které nám brání. Naše Evropa musí a může se stát skutečným ekosystémem 21. století, solidním ekosystémem eh, kolem těch tří výzev, o, kom jsem, o kterých jsem hovořil, kdy každý z našich států, každá z našich ekonomik, všichni podniky, všechny podniky, všichni občané se budou této práce účastnit. Já jsem připraven obětovat veškerou moji energii v těch následujících pěti letech. Po vašem boku, pokud mě věnujete důvěru, tak se zavažuji, že budu pokračovat tou cestou otevřeného a konstruktivního dialogu se všemi. A jak vidíte, zpráva věcí veřejných mě leží na srdci. Vím, kdo jste vy, vy zastupujete lidi a vím, kdo jsem já, takže budeme pracovat každý eh, na svém, ale společně ruku v ruce. Možná jste pocítili moje zkušenost a mé, moji vášeň pro technologie, vědu, inovace pro řízení naší Evropy. Dámy a pánové poslanci, Evropa nesmí ztratit nit své, svých dějin. Více než trh je to společenství. Společenství založené na solidaritě, na zbližování, na respektování rozdílů a na jednotě světa. Já odmítám jakýkoliv fatalismus, jakékoliv popírání a jak jste asi pochopili, nejsem nicméně naivní. Já vím, co mě život naučil, že akce vlastně způsob, vytváří pokrok. Úspěch vytváří úspěch. A toho můžeme dosáhnout jen, když budeme pracovat společně, ruku v ruce, s vámi, zvolenými zástupci 511 milionů obyvatel evropského kontinentu ve službách našich hodnot. Hodnot svobody, růstu, zaměstnanosti, solidarity a spravedlnosti. Děkuji vám. Uh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za všechny dotazy. Děkuji vám, pane kandidáte, za vaše odpovědi a také za vaši závěrečnou řeč. Teď mi ještě dovolte předat slovo paní Desuter aby zakončila dnešní odpoledne. Mission. Děkuji všem poslancům z obou výborů, děkuji panu dezignovanému eh, komisaři za vaše odpovědi, děkuji také všem, kteří zorganizovali toto slyšení, dvěma sekretariátu, které velice dobře spolupracovali při organizaci, děkuji také tlumočníkům a brzy se sejdeme, abychom se pobavili o hodnocení tohoto slyšení a následně vám poskytneme informace. Pan Krasnodemský bude mít úplně poslední slovo, abychom uzavřeli toto slyšení. Dobrá, tak jenom jednu vteřinu. Všem vám děkuji. Mám pocit, že to byla velice zajímavá diskuse a jenom jsem chtěl říct, že společné zasedání zasedání koordinátorů bude neveřejné a začne v pět hodin ve stejné místnosti jako abychom vyhodnotili to slyšení.